Good morning to everybody. We are just... Dobré ráno. Čekáme na předsedu účetního dvora, který by měl přijít za minutku nebo dvě. So, ich wünsche... Takže vám všem přeji pěkné ráno a zdravím tady předsedu Evropského účetního dvora, pana Klause Heinera Léneho a paní pana Lazaru, který nám dnes na základě Eh, výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2018 udělal úvod. Vítám tady také komisaře Gintera Ettingera a všechny kolegyně a kolegy, kteří dorazili dnes ráno. Nejprve krátká sdělení. Máte nějaké připomínky k pořadu jednání nebo k dokumentům, které vám byly dnes zaslány na dnešní schůzi, nejsou žádné připomínky. Tlumočení dnes není do všech, ale do relevantních jazyků kolegyň a kolegů k dispozici, takže všichni, kteří potřebují tlumočení, ho zde máme. Budeme vysílaní na internetu, protože je tedy schůze webstreamována a potom musíme ještě schválit doporučení ze schůze koordinátorů z 26. září, který jste obdrželi začátkem října. Pokud, nemá, pokud nedostaneme do konce schůze žádné připomínky, tak budeme považovat tato doporučení za schválená z vaší strany. Teď jsem dostala ještě další doplňující papír tady. Takže teď už se dostáváme k bodu pořadu jednání 3 to je tedy eh, výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2018 a nyní dávám slovo panu předsedovi. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, vážený pane komisaři Ettingere, vážení zástupci předsednictví rady, dámy a pánové, Děkuji, že jste si dnes udělali ráno čas na účetní dvůr, i když tedy slyšení nově vytvořen, nově sestavované komise je velmi časově náročné v této době. Ještě mě všichni neznáte, já jsem Klaus Haunu Hlene od října 2015-2016 jsem předsedou Evropského účetního dvora a byl jsem znovu zvolen na e, další období tří let, které začalo minulý týden. Zastupuji kolegium 28 členů, které všichni plní různé role našeho společného díla, ke kterému přispívají než se tedy se všemi z vás sejdu osobně, pokud možno co nejdříve, tak vás samozřejmě všechny srdečně zvu do našich prostor v Lucemburku. Jaký je můj cíl dnes ráno? Chci vám prezentovat současný stav finančního řízení Evropské unie v naší výroční zprávě a zejména v našem eh, prohlášení eh, posuzujeme, zda peníze, které vy jako parlament eh, v minulém roce jste tedy přidělili, zda jsou přiměřeně, náležitě a samozřejmě také hospodárně efektivně vynakládány. Stručně řečeno, se, je to taková kontrola zdraví financí a díváme se tedy na to, jaké části organismu dobře fungují nebo kde jsou případně za určitých okolností problémy a jaké hluboké příčiny tyto problémy mohou mít, když to srovnám tedy se zdravotnictvím. Náš kolega Lazaru, který potom je odpovědný za jednotlivé kapitoly, kde tedy jednotlivé státy uvádějí své účetnictví, příjmy a e, výdaje, kterými se tedy zabývá a vlastně zabývá se všemi částmi rozpočtu, a který pokrývá všechny části rozpočtu za rok 2018 s příslušnými orgány členských států a s komisí sledujeme tedy e, vynakládání evropských prostředků. Na základě vašich odpovědí si můžete, v diskusi si můžete sami udělat eh, představu. Jsou tam všechny věcné informace, které vlastně popisují tento obšírný eh, postup v souvislosti s účetnictvím. Jako každý rok máme konsolidovanou účetní závěrku Evropské unie za rok, jsme přeskoumali konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018. Je tam vlastně stanovisko k účetnictví eh, Evropské unie a které nevykazuje žádné výrazné nesrovnalosti a nesprávné informace. Komise se snažila také stále více o to, aby vlastně eh, eh, všechny procesy v souvislosti s kontrolou financování Evropské unie byly ještě posíleny a to samozřejmě budeme nadále bedlivě sledovat. Dále se zabývám, jsme nenašli žádné výrazné, výraznou chybovost v absorpci financí Evropské unie. Eh, v prohlášení komise bylo uvedeno, že jednotlivé zdroje příjmů byly zaúčtovány a nahlášeny náležitým a odpořádným způsobem. Kromě toho jsme přeskoumávalo celou řadu eh, plnění jednotlivých nařízení komise a také jednotlivých národních systémů ve všech třech navštívených státech Francie, Itálie, Španělsko to bylo tentokrát tam vlastně byly eh, zjištěny určité eh, nesrovnalosti, které eh, je potřeba ostranit. Také jsme zjistili, co se týká kontroly komise v souvislosti s tradičními vlastními zdroji, ne, neobsahovalo dostatečně strukturované hodnocení rizika opřené o, důkoze, o důkazy vlastně nebylo tam jas, dobře zanalizována úroveň rizika v jednotlivých členských státech. Komise eh, při nálež kontroly se musí eh, podrobněji tímto zabývat, aby se vlastně odstraňovala vysoká úroveň rizik při, eh, co se týká vlastních zdrojů Evropské unie. Dále jsme zjistili, že komise přijala bezprostřední opatření, tak aby vlastně Eh, byla přijata nápravná opatření k eh, započtení příspěvku Francie, aby vlastně byla kvalita zaučtování zlepšena. Je tak, bylo také konstatováno, že třetí rok po sobě měla komise určitou výhadu k hodnotě eh, Spojeného království. A za třetí, jsme chybovost při výda, na straně výdajů jsme také hodnotili a to vlastně eh, souvislo, souvis, uvedeno v našem vyjádření které tvořilo 2,6 v roce 2018. To znamená, že naše hodnocení má 2,6 výdajů, tedy nebylo hm, v souladu s platnými eh, účetními předpisy Evropské unie. Nicméně toto celkové hodnocení Eh, uvádí, že modul vyplácení, modul vyplácení evropských prostředků má velký dopad na riziko chybovosti. Na straně výdajů jsou to velmi komplexní, složité předpisy, které představují poměrně vysokou byrokratickou zátěž a, vlastně říká se na poloviny evropského rozpočtu v první. To jsou ty eh, platby, které jsou tedy eh, v prvé Eh, řadě tam vlastně musí být kompenzovány. Týká se to zaměstnanosti projektu, výzkumu, vývoje projektů, regionálního rozvoje, stejně tak jako rozvojových projektů ve třetích státech, kde tvořila chybovost 4,5%, což je stejně jako předtím poměrně vysoké. Jinak je zde eh, riziko chybovosti nižší u tzv. nárokovaných plateb, které předklá, eh, podléhá předpisům, které představují menší byrokracii. Tam je potřeba plnit určité předpoklady. Jsou to přímé pomoci zemědělcům, stipendia pro studenty nebo pomoc z rozpočtu EU určená třetím zemím. Jinými slovy, asi 50 eh, koumané populace nevykazuje žádnou významnou chybovost. A z tohoto důvodu jsme vlastně na třetí rok po sobě mm, vynesli eh, úsudek eh, jeden rok plus, ale vlastně Vysíláme, vyzýváme komisi a členské státy, kde, kde vlastně nebylo dosaženo náležitých pokroků v minulých letech aby se to zlepšilo. Jsou zde určité obory, oblasti, které jsou spojeny s vysokým rizikem a tam jsme vydali pozitivní hodnocení. Současně je zde ještě ale poměrně oblasti spojené s vysokým rizikem, kde jsme zjistili poměrně významné problémy, které je potřeba ještě odstranit a já se za chvilku ještě k tomu dostanu v rámci vlastní víceleté strategie Eh, kterou vlastně přeskoumával eh, účetní dvůr ve svém prohlášení, které jsme opírali tedy o jasný přeskum. To znamená, že eh, prohlá, mus, chceme dát prohlášení o řízení ze strany komise, které je které se týká zprávy prostředků a přeskumu založené na tedy národní bázi. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou cesty, kterými bychom se měli ubírat. Konkrétně například jsou to určité kroky, které eh, je potřeba učinit, abychom dosáhli těchto rozumných cílů a využít veškerých prostředků k tomu, abychom toho dosáhli. V té naší výroční správně je uvedeno, že mnoho přeskumů v členských státech bylo hodnoceno kriticky ze strany členských států, například 126 různých položek na národní úrovni se podílejí na soudržnosti výsledky takového, takovéto práce přeskumu je potřeba, aby vedlo k tomu, aby se přijala ještě opatření, která by vedla ještě k větší spolehlivosti. Ale naši zejména v oblasti soudržnosti, už byla zaznamenána určitá zlepšení a stanoveny postupy, které už k tomu vedou. Dále je potřeba také konstatovat, že komise vyvíjela úsilí k tomu, aby se práce jednotlivých národních orgánů ještě dále zlepšovala práce v tom, v spolupráce s komisí tady na tomto eh, klade nezbytné požadavky pro Eh, přeskum založený na dokladech. Já bych chtěl využít po, proto, abych poděkoval komisaři Ettingerovi za, za dobrou spolupráci, která doufám bude pokračovat i s jeho nástupcem. Vážení členové výboru, kdybychom hovořili o jednotlivých rubrikách a o důležitých eh, zjištěních tedy, Potom zde máme rubriku konkurenceschopnost. Tam, máme, tam jsme konstatovali méně chyb než v loňském roce. Osobní výdaje stejně jako předtím jsou hlavním zdrojem chybovosti v oblasti výzkumu a vědy. I přes snažení komise některé podniky a malé a střední podniky mají mají více chybovosti než větší podniky, které možná mají větší zkušenosti. Ve Spojeném království tam byl proveden první projekt EU, tam byla celková výše 1,1 milion euro, byla nahlášena, což je třetina hodnoty celé té přeskoumávané položky a obsahovalo to poměrně zásadní chyby. Také jsme zjistili, že přeskumy v souvislosti s náklady na velkou výzkumnou infrastrukturu nebyly vždy dostatečně efektivně vynakládány že byla tam provedena poměrně hloubková kontrola ze strany komise a ne vždy byly eh, před, byl, jednou se to týkalo 75 tisíc a jednou 130 tisíc euro v loňském roce. Ve stanovisku, které jsme předložili k legislativnímu návrhu, tak jsme zdůraznili, že jsou zde ještě mnohé možnosti, jak zjednodušit evropské výzkumné programy. Podle našeho názoru by v návrhu Komise pro nový rámcový program na rok 2021 až 2027 Horizont Evropa by alespoň vlastně eh, měla být jedna zvýrazněna minimálně jedna z těch příčin, která vede k této chybovosti tak aby vlastně se také konečně zjednodušily účetní předpisy. Naši kontroloři jsou samozřejmě dále k dispozici, pokud byste potřebovali nějaké doplňkové informace z naší strany nebo pokud byste chtěli položit další otázky, co se týká eh, sociální a hospodářské kapitoly tam byla eh, chybovost 5 Dopady těch chybovo, těch chyb, které jsme odhalili, dokazují, že přiměřenost a náležitost orgánů výdajů eh, jsou, je poměrně slabá tedy a kontrola se strany národních orgánů není dostatečně zajišťována. Je to takový centrální ústřední problém, který se ještě posílil tím, že některé země ještě k těm poměrně složitým předpisům EU si ještě předávají svoje vlastní předpisy, takzvaný gold plating, který toto ještě e, stěžuje. Byly tam některé služby, které byly poskytovány bez výběrového řízení co se týká vlastních zdrojů, tak hodím, hodnotíme chybovost na 2,4 Tam vlastně je to napřík, jsou to například výdaje spojené s počtem zvířat, s plochou, které nebyly tedy náležitým způsobem přidělovány. Přímé platby celkem vyk, vykaz 172% představují výdajů z této rubriky, nepředstavují, nevykazují žádnou významnou chybovost. To je dobrá zpráva a jsou, je několik faktorů, které se na tom podílejí, na tom, že ta chybovost byla snížena například integrovaný systém řízení a kontroly, tak aby online mohli zemědělci řešit svoje žádosti, potom také kontroly a, a asistence, která je jim poskytována. Když se podíváme na jiné platby, tak tam jsou ty před, kde jsou předpisy složitější, tak se chybovost zvyšuje. Například v Polsku někteří členové stejné rodiny eh, získávali různé eh, dotace a tam vlastně eh, se to týkalo také nezávislých malých a středních podniků tak některé rodinné podniky nesplňovaly přitom podmínky pro eh, poskytování prostředků malým a středním podnikům v oblasti eh, evropského občanství a bezpečnosti jsme se také zabývali kontrolou dodržování předpisů v souvislosti s, azylovou, s azylovým a migračním fondem a fondem pro eh, vnitřní bezpečnost. Eh, eh, tam také, z těho se také týkaly naše kontroly v rubrice Evropa ve světě. Tam se vlastně poskytují poměrně významné prostředky mezinárodním organizacím, například UNICEF nebo výživovým programům, tam jsme vlastně konstatovali určité problémy související s poměrně obtížnou byrokracií. Tato chybějící spolupráce ze strany mezinárodních organizací, kterou jsme eh, konstatovali, také ovlivňovala vlastně most a je potřeba se zlepšit. Já bych byl vděčný komisi, kdyby eh, konstatování akceptovala a zavedla určitý systém okamžitých kontaktů pro mezinárodní organizace, který by zlepšil tuto spolupráci. Kromě toho zde byla celá řada chyb, které přímo se netýkaly vynakládání, například mezinárodní organizace, kde vlastně týkalo 31 letů no, Evropské unie. Tyto náklady nebylo odvodněno, zda jsou způsobilé zda byly správným způsobem za eh, vykazovány. Ještě bych chtěl se zmínit o dvou konkrétních bodech. Za prvé nedostatky při přeskoumání komise oblasti rodinných podniků a potom se domnívám, to by mělo být mimořádně zajímavé pro tento výbor. Eh, potom jsme také zjistili určité eh, nedostatky v, u nákladu vynakládaných pro zlepšení bezpečnosti eh, budov eh, pro Evropský parlament a Evropskou komisi. Na základě jedné nabídky zadavat byly tedy potom ty zakázky přidělovány byl tam někdy jediný kandidát a nebyla tam, nebylo tedy skutečné výběrové řízení je potřeba je potřeba skutečně řídit, řídit se předpisy pro zadávání veřejných zakázek, tak aby nedocházelo k odchylování se od nich. Než se dostanu k závěru, tak bych vás ještě ujistil, že Evropský účetní dvůr ve spolupráci s vaším výborem bude dále pokračovat a dále rozvíjet svou kontrolní práci. V následujícím období udělování absolutorií jsme vám dále k dispozici a kromě toho jsme také připraveni v našich eh, vyspracovat jakou, a představit vám jakoukoliv zvláštní zprávu, která by vás zajímala. loňská výroční zpráva se liší od předchozích, je zde nové legislativní období, potom je zde eh, proces vystoupení jednoho členského státu z Evropské unie, jednání o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027 na naše kontrolní práce, kterou jsem vám dnes ráno prezentoval, ukazuje, že Evropská unie i přes ty problémy, třetí rok po sobě dos, dosahuje vysokých standardů v oblasti při, přiměřenosti a, a kvality a transparentnosti využívání a přidělování prostředků. Očekáváme, že úsilí členských států a komise se bude ještě zlepšovat, aby se odstraňování zjištěných nedostatků dále snižovalo. Děkuji vám za potřebnost a za pozornost a jak říkám, já i mý kolegové jsme vám k dispozici pro další připomínky nebo dotazy. Děkuji. Děkuji. Takže srdečně děkuji především, pane eh, předsedo, a chtěla bych eh, vyjádřit, že i výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, si velice cení spolupráci s Evropským účetním dvorem a jsme nesmírně vděční za množství informací a dobrou spolupráci s vámi. Já bych nejdříve mám udělit nejdříve slovo panu Lazaru nebo hned panu komisaři Oettingerovi. Tak asi panu komisaři Oettingerovi. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo Léne, vážení ctihodní eh, členové Evropského účetního dvora, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Já děkuji panu eh, Lénemu za jeho prezentaci, kterou bereme velmi vážně a za jeho poznatky, které do značné míry sdílíme. Jsme vděční za to, že již ve 12. roce v řadě máme tady jasný a e, neomezený soud o účetnictví EU a že se naše finance se nacházejí v dobrém stavu. Chybovost v uplynulých letech výrazně poklesla. 2,6 v roce 2018, v letos 2,4 v předchozích letech to byly dvojnásobně vysoká čísla. My se budeme snažit toto nízké procento chybovosti zachovat nebo dokonce ještě více snižovat. A také již v třetím roce v řadě dospěl účetní dvůr k závěru, že může tedy dát neomezený eh, soud, respektive eh, závěr ke všem účtům. To je důležité. A dále hodnotíme i výkonnost všech programů, eh, abychom poukázali na to, že přidaná hodnota evropských investic je pro nás zcela zásadní Rozpočet je pro miliony občanů, zemědělců, učitelů, mladých lidí, komuny, regiony důležitou roli a důležité doporučení účetního dvora spatřují i v tom, že zavádíme zásadu jednotného auditu v našich správních a kontrolních systémů. To znamená, že i když prostředky jsou eh, zeměpisně, strukturálně, prostorově investovány daleko od Bruselu, vždy existuje jedna velící struktura eh, s jasnými úkoly a s odpovědnostmi a s rozsáhlou eh, povinností výkaznictví. Síla, ale i slabina Evropy je naše subsidiární správní struktura. U mnoha programů nejsou útvary komise činné, ale jsou to e, ministerstva, tedy členské státy, komuny, radnice, anebo také mezinárodní organizace, e, Červený kříž, Světová banka, organizace OSN a, tada, a tak dále. To je silná, ale i slabá stránka. Silná stránka spočívá v tom, že máme tedy expertízu na místě, málo byrokracie zde a málo nákladu a máme také partnerství mezi veřejnou zprávou, tady komise a tam ministerstvo, vládní předsednictvo nebo odborný úřad. Na straně druhé slabá stránka spočívá v tom, že jsme odkázáni na kvalitu a efektivitu, účinnost eh, zaměstnanců jiných eh, zaměstnavatelů, eh, jiných úřadů či orgánů. Právě jsem si všiml v tématu vlastních zdrojů a jejich role v našem rozpočtu, tak pan Léne tady um, uvedl určitou strukturu rizikovosti. Ehm, uvažte, že bychom eh, našich 27 členů eh, zařadili ehm, ehm, do tří skupin. Vynikající, eh, ucházející a negativní. A tak by k nám přicházelo těch 27 členů a říkalo, jak jste přišli na tento nápad. Známe naše Papenheimské a víme dobře, že tam, kde zpráva není efektivní nebo je náchylná ke korupci, anebo mm, má jiné, eh, jiné sklony nebo také postupy. Představte si clo eh, a Spojené království. Prostě tam by to určitě podkopávalo vnitřní soudržnost eh, naší unie. Nýbrž, a, a tedy by to výrazně oslabovalo koherenci. A Dále podpůrné programy jsou z definice e, náchylné k nebezpečí. Eh, znám to z rozhovoru s, e, sta, se starosty evropskými poslanci. E, často se prezentuje skvělý projekt a hledá se program, pro který by se mohly investovat zdroje. A mnohdy jsme velmi váhaví. Vidím to i u poslanců Evropského parlamentu. Hledají dobré programy pro své starosty. Prostě ty podpůrné programy jsou velmi svůdné, ale jsou také náchylné k nebezpečí. A my musíme tedy eh, zdroje eh, využívat dobře a také cíle zcela jednoznačně definovat. Jedním z cílů pro rok 2021 eh, až 2027 bylo zjednodušení. Například v oblasti eh, výzkumu. Ve výzkumu máme mnoho malých eh, podniků nebo zařízení a institucí, která řekla, že nebudou ani nic požadovat, žádné zdroje požadovat, protože ehm, je to příliš komplikované. A proto je eh, naším závazkem a cílem věci zjednodušovat. Většinou návrh eh, komise byl často komplexnější než v minulosti, takže čím více budeme naše prováděcí předpisy zjednodušovat, tím eh, jednodušší bude i uplatňování, provádění a tím menší riziko zneužití. naše hodnocení chybovosti opíráme o velmi um, detailní informace vycházející eh, z uh, základny, z prověrek v terénu. Na základě toho můžeme uh, hodnotit i potenciální chybovosti, odhad chybovosti. Víme také, že do budoucna bude chybovost menší, když budeme žádat členské státy, aby neoprávněně získané prostředky vrátili. Takže nejdříve je chybovost eh, větší a po provedení všech auditů, kontrol a výzev eh, je výrazně menší. Domníváme se, že to zbývající riziko chybovosti bude činit méně než 1 v roce 2018 kolem 0,8 Vítáme, že účetní dvůr spolu s námi sleduje i nové prohlášení o věrohodnosti účtu a tak se stále více a více shodujeme v odhadech chybovosti a účetní dvůr může tak sázet na naši práci. To znamená, my připravujeme e, kritéria, která pak účetní dvůr přejímá a na základě e, toho pak e, vytváří vlastní poznatky. V oblasti politiky soudržnosti existuje například pilotní projekt, kde těsně spolupracujeme s účetním dvorem, abychom vytvořili nový přístup, který pak budeme přenášet na všechny ostatní politiky. Jako účetní dvůr i my eh, jsme na rok 2018 nalezli zvýšený počet problémů v oblasti soudržnosti. Ve všech ostatních problémech nebo ob programech pardon, chybovost klesá, ale v oblasti soudržnosti narůstá. Ehm, vychází to z velmi podrobných informací, které ehm, získáváme od základny. V eh, loňském roce máme tedy eh, určité chyby v rámci zprávy eh, těchto kohezních programů tedy jsou to chyby v rámci výdajů na soudr, programy soudržnosti. S příslušnými členskými státy nyní těsně spolupracujeme, abychom tyto chyby řešili. Důvodem není pouze nedostatečná kvalifikace mm, příslušných úředníků, ale také spožděné zahájení těchto programů, které dosáhly vyvrcholení až v roce 2017. Takže v roce 2015-2016 už mělo dojít k tomu vyvrcholení. A sdílíme návrh, tedy názor účetního dvora, že eh, příliš komplikované předpisy, zejména prováděcí předpisy, tuto chybovost eh, podporuje. Audit eh, není vždy jenom černý nebo bílý. To, že si dovolujeme u některých otázek zastávat jiný právní názor než účetní dvůr v pěti případech, pouze v pěti případech v oblasti koheze e, nemáme stejný právní názor jako auditoři účetního dvora. Jsme ale ve stálem dialogu s účetním dvorem a jde například o to, jak lze národní právní předpisy, které jsou základem pro programy a Eh, eh, jejich realizaci, eh, jak mají být tedy právně vykládány. I tady se projevuje rozmanitost Evropy. Samozřejmě, že vycházíme z právního základu, ale vždy je to doplněno eh, národními a eh, regionálními právními předpisy a eh, postoj zákonu, zákonodárců a rozmanitost je zde stále ještě velká. Pan eh, Léne uvedl konkrétní příklady a případy, kdy ehm, předpisy nebyly stoprocentně dodrženy a my budeme samozřejmě tyto případy zkoumat, analyzovat, abychom z nich vyvodili důsledky pro budoucnost. Eh, velký význam má i to, zda správní a kontrolní systémy fungují aby chyby byly malý, malou výjimkou a nikoli pravidlem. A proto jsme vděční, že účetní dvůr má i pozitivní nálezy, například v zemědělství, kde jsme zaznamenali eh, pokroky, kde jsme se poučili a kde je uplatňování pravidel lepší. Celkem za to je chybovost v našem společném rozpočtu nízká, protože pro daňového poplatníka je rozhodující ta částka, která byla vynaložena nesprávně a je nenávratná a ta činí 0,8%, jak jsem již uvedl. Pokud jde o výkonnost, přidaná hodnota a výsledek je pro nás, pro komisi a zajisté i pro parlament rozhodující. Jsme pevně rozhodnutí naše výkaznictví o výkonnosti dále zlepšovat a i zde rádi přijmeme podněty, náměty vašeho výboru a i účetního dvora s naším výkaznictvím o výkonech ještě nejsme zcela u konce. Lze to ještě dále optimalizovat. Víme, že stávající ukazatele nejsou vždy neomezeně účelné. Eh, pracujeme s různými zúčastněnými stranami eh, na tom, abychom pro další víceleté finanční období tyto ukazatele dále zlepšovali. Vždy s cílem, abychom vám jako pro rozhodující orgán a daňovým poplatníkům poskytovali rozhodující a vypovídající informace a samozřejmě eh, co nejlepší výsledky eh, evropskému rozpočtu. Ještě jednou srdečně děkuji eh, panu předsedovi Klausi Heinu Lénemu a pana, panu Lazaru, kteří nám oba vždy stojí jako dobří partneři po boku. My nyní zahájíme konkrétní kroky, respektive budeme v nich pokračovat a zajisté eh, během několika týdnů eh, budeme přesvědčeni, že eh, rozpočet 2018 budeme moci s dobrým svědomím prezentovat občanům a že Rada, Komise, Parlament pracují na stejném eh, cíli, to znamená minimalizovat chybovost a optimalizovat eh, výsledek. Děkuji vám. Děkuji srdečně, pane komisaři Oettingeri. Oettingere, já bych chtěl také poděkovat jménem našeho eh, rozpočtu rozpočtového výboru, výboru pro rozpočtovou kontrolu za dobrou eh, spolupráci. což také vedlo k tomu, že se snížila chybovost za eh, uplynula eh, léta z 2,8 na 2,6 ehm, To je také zásluhou spolupráce mezi účetním dvorem a vámi. vámi. Já bych eh, nyní eh, ráda udělila slovo sobě a spravodajům, eh, stínovým spravodajům. Chtěla bych se zaměřit na dvě věci. My máme vlastně dva pohledy na věc. První pohled je, do jaké míry jsou vlastně výdaje správné a věrohodné, do jaké míry byly vlastně procesy, které proběhly legální, legitimní, legitimní eh, v souladu se zákony a jsou výdaje skutečně využity, respektive zužitkovány pro vytčené cíle. Já mám Nejdřív několik poznámek. Konstatujeme opakovaně, že sdílená zpráva prostředků je mimořádně náchylná eh, chybovosti a proto Účetní dvůr přednostně zkoumá, jakým způsobem národní kontrolní orgány eh, mm, provádějí kontroly, ehm, ehm, jestli dostatečně či nedostatečně, zdali jejich kontrolní kapacity jsou dostatečné a tak dále. Ehm, hovořilo se o tom také, zda by eh, kontrolované subjekty mohly být seřazovány nebo eh, hodnoceny podle míry eh, eh, chybovosti. Pan komisař se vyslovil mm, rozhodně proti tomu. Já bych eh, nyní nechtěla eh, zařazovat nebo klasifikovat někoho jako mimořádně mm, tedy náchylného k chybám, ale možná, že některé členské státy potřebují eh, více podpory nebo více pomoci v tomto ohledu za normálních okolností Evropská unie přece znamená solidaritu sportu a rizikovost pro mě znamená nikoli, že bych někoho chtěla plísnit, ale znamená to, že někdo neumí profitovat dostatečně z finančních prostředků, které Evropská unie má k dispozici nebo dává k dispozici a to nás velice mrzí jako poslance. Prostě peníze zůstávají ležet, eh, nejsou dostatečně vyčerpány, anebo jsou vyčerpávány nesprávně, anebo se na nich obohacují ti eh, nesprávní a eh, obyčejné populace, obyčejná populace z toho nemá nic. Připomínám na tady Slovensko nebo Rumunsko, určité zábory pozemku, anebo také Maďarsko v této souvislosti. Takže ještě jednou na obě instituce otázka. Nebylo by smyslu smysluplné eh, uvažovat o jiných nástrojích než o těch, které máme a které by byly eh, vhodné k tomu, abychom nejenom snížili chybovost, což je hezké, ale abychom také výhodu a eh, důležitost evropských prostředků v jejich použití zlepšili. Jaká opatření by zde potenciálně mohla pomoci a byla důležitá? A pak otázka na těch 126 různých eh, subjektů, které se podílejí v komisi na kontrolách. 126 je, dost, je, je, je mnoho ale když eh, vzhledem k mnohosti eh, těch kontrol, tak to asi stačí, ale mě by zajímalo, v čem spočívá e, problematika e, těch 126 kontrolních e, orgánů. Panuje mezi nimi určitý soulad nebo spíš nesoulad, jsou dostatečně sladěné a tak dále. Pak chybovost. Pan komisař a já jsme před několika dny měli určitý rozhovor na toto téma a já chápu, že existuje chybovost po korektuře a také rozumím tomu, že mm, účetní dvůr má chybovost po platbě. My tedy víme, že máme dvě chybovosti, tady jsem to právě uvedla, a proto je e, pro nás velmi důležité, v čem spočívají e, slabiny e, v rámci těch doplatků, protože z toho vyplývají pak určité otázky týkající se strukturálních problémů, co musíme v rámci komise, v rámci kontrolních orgánů změnit, aby rozdíl mezi tím, co zjistí účetní dvůr a komise, se e, snižoval. A pak se tady ještě hovořilo o systémových eh, nedostatcích. Zajímalo by mě, v čem spočívají tyto systémové nedostatky a v čem, eh, anebo jak detailně vypadají. Pokud jde o mezinárodní organizace, že se tam málo kdy objevují eh, doklady, účetní doklady, to je samozřejmě mrzuté. Nám trvalo měsíce, abychom vymámili z u organizace OSN a UNRWA doklady, to je skutečně mm, neslýchané Musíme tady eh, skutečně zlepšit spolupráci ale jakmile eh, parlament eh, hrozí krácením, tak najednou se ty doklady objeví. Až když se uchýlíme k nátlaku, až pak eh, se začnou ty doklady, doklady objevovat. Eh, to eh, je skutečně mm, neslychané, ale je nutno tuto spolupráci zlepšit. A pak ještě poslední věc, obecná otázka. Já jsem začala mm, tím sdílen, tou sdílenou zprávou zdrojů. Jaká opatření musíme přijmout, abychom byli jako Evropská unie eh, způsobili, tedy, nebo získali testát a testát o tom, že jsme pod Prahem eh, významnosti. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Než zareaguji na vaše otázky a komentáře, chtěl bych poděkovat panu komisaři Ettingerovi za naši spolupráci a také za jeho politickou eh, angažovanost v tom, abychom eh, tedy směřovali k eh, atestaci pro ty z vás, vážené poslance a poslankyně, kteří úplně neznáte ten projekt atestace, který jsme zahájili před několika lety. V minulosti jsme eh, vybírali náhodně, náhodně transakce a sledovali tok peněz až k příjemci což byla taková momentka plnění předpisů v konkrétní situaci. A teď máme eh, projekt atestace, kde chceme zajistit, aby ta, eh, abychom se tady více spolehali na auditní práci národních kontrolních orgánů a komisních kontrolních orgánů, aniž bychom příliš eh, nějak rušili příjemce. To znamená, děláme přeskum těch kontrolních výsledků a pokud to považujeme za nezbytné, tak tu kontrolu zopakujeme. Chtěl bych tedy poděkovat panu komisaři Ettingerovi za jeho politickou eh, angažovanost v tom, abychom plně naplnili tento projekt atestace a eh, vítáme eh, i zlepšenou spolupráci s generálními ředitelstvími komise na operativní úrovni tak abychom tedy mohli tento projekt dokončit. Skutečně se objevují problémy v oblasti eh, koheze a jedním ze způsobů, jak to řešit, je, aby komise poskytovala více technické pomoci členským státům v případě, že to považují za nezbytné. A zároveň, ale i komise musí vylepšit své kontrolní systémy. My jsme uvedli ve výroční zprávě, že komise eh, odhaduje chybovost u pladeb 1,7 což je číslo srovnatelné s eh, naším eh, odhadem chybovosti. A komise musí vylepšit svou práci musí eh, používat statistický vzorek, eh, který bude mít přeshraniční povahu a nemůže přejmout jenom eh, vlastně koncept, že nízkorizikové výdaje nemají žádnou chybovost, protože komise se soustředí jenom na rizikové oblasti, tam najde nějaké chyby, ovšem tyto chyby komise neextra extrapoluje a proto to potom není srovnatelné s našimi čísly. Také bych chtěl poděkovat panu Ettingerovi za jeho prohlášení v tom smyslu, že komise a účetní dvůr pracují eh, bok po boku. My jsme samozřejmě takovým, řekl bych, kritickým partnerem a chceme Eh, aby došlo ke zlepšení zprávy financí v EU. A jediná cesta, jak toho dosáhnout, je vzájemná spolupráce. A jak eh, už jsem říkal, uvítali bychom více spolupráce s komisí na operativní úrovni. Děkuji. Za mě bych měl jen jednu připomínku k tomu hodnocení rizikovosti členských států na straně pří, příjmu. Je jedno, jak to komise dělá, jak komise postupuje. Komise říká, známe své papenheimské, ale to je mně taky jedno, jak, ale je samozřejmě nutné se podívat potom, kde jsou ty problémy, a zase říkám, mně je jedno, jak to bude nakonec vyřešeno, ale mělo by to být vyřešeno co možná nejrozuměji. Děkuji. Ano, co se týká těch papenhojských, když vezmu eh, v úvahu hodnocení Europolu, tak naše účetnictví by dosáhlo více eh, vlastních zdrojů, pokud tedy by vlastně ten podíl, že tak bychom měli více vlastních prostředků, co cela jsou důležitý zdroj a určitě by bylo zajímavé. Mám podle mých znalostí z výboru Libe, tam se vlastně o tom často jen filozofuje, ale bylo by potřeba to také dotáhnout. Tak teď, teď dám slovo stínové zpravodajce Martině Penkové. Aha, tam, <laughs> tam je z Bulharska, takže prosím, kolegyně, omlouvám se, neviděla jsem vás. Děkuji, to je v pořádku, paní předsedkyně. Děkuji, pane eh, Lene, pane Lazaro, za to, že jste tady. Eh, pro prezentaci zprávy. Jsme rádi, že jste udělali tedy kvalifikované stanovisko pro platby e, po třetí za sebou. Je určitě pozitivní, že klesá chybovost u konkurenceschopnosti a růstu e, a že nedochází k nárůstu u vlastních zdrojů, nicméně stále tam je ještě materiální chybovost, to znamená, že je třeba přejmout další opatření ke zlepšení. Děkuji panu Ettingerovi za to, že také jste přišel a plně s vámi souhlasím v tom, že celková chybovost je relativně nízká a ta klesající tendence se potvrzuje v posledních letech. Problémem je eh, mírný nárůst u politiky soudržnosti, jak jste zmínil ve svém vystoupení. Účetní dvůr eh, uvádí určitá znepokojivá čísla u některých generálních ředitelství, například Regio a Empl. A vy jste také identifikovali chybovost u eh, sociální a územní soudržnosti, tak jak to bylo uvedeno ve výroční zprávě v roce 2018 komise. Uvedli jste, že ta čísla jsou nespolehlivá a to jsou eh, věci, eh, které bychom se měli snažit zlepšit. Moje otázka na vás je, co vidíte jako hlavní překážky u spolupráce s komisí a členskými státy, eh, pokud jde o provádění vašich doporučení, která se týkají zlepšení kontroly, zejména v oblasti politiky soudržnosti. Druhá otázka se týká nekonzistentnosti u chybovosti, u přímých pladeb ve společné zemědělské politice. Účetní dvůr eh, uvádí, že nejsou zjištěny chyby u přímých pladeb, ale generální ředitelství Agri ve své zprávě uvádí chybovost ve výši 1,8 Jak můžete vysvětlit eh, tento rozdíl? A ta otázka je asi jak na účetní dvůr, tak na komisi. A poslední otázka z mé strany V usnesení k absolutoriu pro komisi za rok 2017 parlament vyzval EUD, aby zveřejňoval roční eh, mm, chybovost pro program bezpečnosti a občanství. Proč tyto eh, údaje o chybovosti stále ještě ve zprávě nejsou, když eh, o to parlament požádal? Děkuji. Takže pan předseda nebo pan Lazaru? Já, my, já... já tedy začnu tou poslední poznámkou. My používáme statistickou metodu, což znamená, že děláme vzorky. E, to je jako když děláte nějakou anketu, ptáte se lidí, koho chtějí volit. My máme vzorek určité velikosti, tak abychom dostali statisticky relevantní odpovědi. A pokud máte jenom omezený vzorek, tak samozřejmě ta statistická odpověď je irrelevantní. Pokud se zeptáte jenom 38 lidí, koho budou volit, tak eh, to nebude spolehlivý výsledek. Pokud eh, se zeptáte tisíce, tak to bude eh, více vypovídající. Tato metoda tady má svá omezení a nikdy to samozřejmě nepovede ke zjištění přesného čísla. Proto hovoříme o odhadované chybovosti. Je to vždycky je tam vždycky určitá eh, marže, kde ta pravděpodobnost je 95% a může to být plus minus 1% ta, ta skutečná chybovost. To je tedy prostý důvod. Dokud jsme pod tím úroveň té, úrovní té materiálnosti, tak eh, to vlastně není, není žádná dezinformace týkající se chybovosti, protože Eh, to nikdy není úplně přesné. Statistická metoda nikdy nemůže být úplně přesná a je tam vždycky jenom určité rozpětí. Eh, v jehož rámci je to irrelevantní. V přílohách najdete konkrétní data, ale jenom eh, do té míry, jak jsme byli schopni ta data zjistit. Podívejte se do příloh, tam najdete i oblasti, kde ta úroveň materiálnosti je nižší. To je tedy vše, co k tomu mohu říci. E, pokud jde o ta čísla a pokud jde o ty překážky, to nechám na Lazaruse. Um, obstacles. Pokud jde o ty překážky, jak překonáváme překážky? Jak už jsem uvedla dříve, potřebujeme lepší spolupráci s komisí. Více než deset let už o tom mluvíme, nejen my, mluví o tom i parlament. Musíme aplikovat princip jediného auditu. Konečně jsme k tomu dospěli a chtěli bychom tento princip uplatňovat. Přijali jsme strategické rozhodnutí, že bychom Eh, už neměli používat ty testovací transakce, ale více využívat práci národních kontrolních orgánů a komisních kontrolních orgánů a toho se chceme držet. Komisař Ettinger říkal, že to je pilotní projekt. Ano, začalo to jako pilotní projekt, ale eh, ten projekt by měl zůstat zachován. i když třeba ta čísla chybovosti eh, komise a nás nejsou úplně eh, stejná, jako je třeba tomu u těch přírodních zdrojů nebo o konkurence schopnosti, tak to považujeme za úspěšnou práci, protože dostaneme dostatek informací, které potřebujeme pro to, abychom mohli eh, vydat auditní zprávu, ale zároveň poukazujeme na eh, nedostatky v systému a žádáme, aby to komise eh, řešila. Aby řešila tyto slabé stránky. K té třetí otázce, proč neposkytujeme chybovost u eh, globální Evropa a bezpečnost a občanství. My samozřejmě eh, bereme na vědomí eh, usnesení k udělení absolutoria, nicméně v účetním dvoře máme omezené zdroje a musíme je využívat optimálním způsobem. Statisticky rozhodujeme, kolik transakcí máme testovat z toho ročního rozpočtu, tak abychom měli 95% spolehlivost těch čísel, která uvádíme. Dospějeme k nějakému celkovému číslu a toto celkové číslo se rozdělí do jednotlivých oblastí VFR. Bezpečnost občanství a globální Evropa. To dohromady představuje asi 11 miliard a to je příliš malé číslo na to, abychom využívali další doplňkové zdroje nad rámec těch, které potřebujeme k získání informací o rozpočtu jako celku. Máme pocit, že ty zdroje tedy můžeme využít lepším způsobem při zjišťování eh, míry chybovosti u jiných než těchto dvou oblastí. Ale ty dvě oblasti pak řešíme ve zvláštní zprávě, takže to neznamená, že bychom tyto výdaje úplně zanedbávali. My poskytujeme informace ve zvláštních zprávách. Děkuji mnohokrát. Olivie Šastel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně paní předsedkyně. Já bych eh, také vám chtěl poděkovat za eh, představení této výroční zprávy a chtěl bych eh, poděkovat účetnímu dvoru za jeho, za jeho práci jako celek. Tato prezentace pro nás zahajuje postup absolutoria. Stojíme na začátku diskusí o absolutoriu a já bych z těch prvních informací eh, vyvodil, že není jednoduché dospět k vyváženosti eh, rozpočtu tak, aby byl zároveň ambiciozní a zároveň realistický. Evropská unie eh, dává určité přísliby, které musí dodržet a to je ostatně i to, co vy už jste naznačili v loňském roce. Já bych tedy chtěl přivítat snahu účetního dvora dělat více auditů výkonnosti, tak aby se ověřovalo, zda politiky a programy jsou Eh, efektivně prováděny, protože pro nás je to už dlouho priorita. Musíme všichni pokračovat eh, ve snahách eh, týkajících se ukazatelů výkonnosti. Každé euro musí být vynaloženo efektivně, řádně, protože jde o důvěryhodnost Evropské unie a jejich institucí. A nás tedy samozřejmě zajímá i to, zda budoucí víceletý finanční rámec bude zohledňovat i ty prvky výkonnosti. Můžeme také přivítat, že práce účetního dvora ukázala, že tady není nějaká významná chybovost, takže lze vydat tedy příznivé stanovisko, pokud jde o e, příjmy rozpočtu. Účetní dvor vydal e, stanovisko s výhradami Eh, ale to znamená, že eh, ty chyby nebyly obecně rozšířeny. Celková vyznění zprávy je tedy pozitivní. Nicméně jsou tady určité body, kterým je třeba věnovat větší pozornost. To jsou často problémy, které nejsou ničím novým a znamená to, že prostě jsme ještě nalezli reakci. To jsou třeba pravidla pro eh, zpětné úhrady, kde jsou problémy, eh, chybovost eh, u vysokorizikových výdajů, nízká míra absorpce v některých zemích. Hovořili jste o takzvaném gold platingu, o nutnosti zjednodušit administrativní postupy, Eh, pak tady je také problematika u cel, eh, relevantnost ukazatelů výkonnosti, které používá komise, anebo chybovost eh, u evropských rozvojových fondů. To je celá řada problémů, které se objevují ve zprávě ale jsou to zprávy, nebo problémy, které se objevují opakovaně v těch zprávách, což znamená, že komise by měla přejmout nějaká nápravná opatření. Pane předsedo, já tady mám několik obecných otázek jakou metodu bychom měli zavést, abychom omezili chybovost eh, specificky u vysokorizikových výdajů. To považuji za důležitou věc. Také by mě zajímaly statistické detaily eh, týkající se podvodů. Jsou nějaké třeba programy, kde statisticky je vyšší počet podvodů? Pokud ano, jaké programy to jsou? A jak eh, si vysvětlujete a jak byste doporučil řešení u vysoké chybovosti eh, výdajů u politiky soudržnosti, výzkumu a také u specifických programů, jako je eh, Erasmus nebo Horizon 2020? Děkuji. Ano, tak pane předsedo, děkuji. Pane Šastele, za vaše otázky. Takže ono je jednoduché říct. Ta poslední a první otázka, kterou jste položil, soudržnost a výzkum, proč jsou tam ty problémy. Je, je tak čím složitější jsou ty předpisy, tak tím vyšší je chybovost. Takže ty předpisy, ta pravidla jsou příliš složitá, proto je vlastně i pro orgány, pro řízení to velmi složité. Tam jsme říkali, tě, mluvili o těch 126 různých kontrolních subjektech, které se účastní a to celé je velmi náročný projekt. Potom jste hovořil o tom, zda by se neměly zlepšit ty kontroly. Já si myslím, že kontrol je dost, ale že je potřeba lépe kontrolovat. O tom jsme už, na to jsme už poukazovali i v minulých letech. Tam, kde se konají kontroly, tak by měly být cílenější, tak aby neprocházely věci, které bohužel někdy projdou těmi kontrolami. <clears throat> Pak jste hovořil o tom případu, musím si to byla ta druhá otázka, už co to bylo, přesně už si nepamatuju, ta vaše druhá otázka. Moje druhá otázka se týkala podvodů a oborů, ve kterých ten počet chyb, eh, podvodu je vyšší statisticky, zda máte určité prvky. Co se týká podvodu, tak jsme měli nové případy kde, které jsme konstatovali ve výroční zpráva a ty nové případy, to souvisí také ve spolupráci s OLAFem, ty jsme předali OLAFu a OLAF vlastně vybral z toho dva případy, kde vlastně docházelo k podvodům. Těch ostatních sedm podvodů tam vlastně podle OLAFu nedocházelo k systematickému pokusu o podvod, nebylo to relevantní, takže se jimi nezabývalo. Samozřejmě ano. Uh, Měli jsme, přeskoumali jsme velký počet transakcí, kde byly vlastně určitá, určitá podezření, asi jedno procento, ale co Olaf skutečně z toho převzal, to je druhá věc. Samozřejmě, tak to byly asi tři promile eh, že no tam vlastně nejsou žádné zvláštní konkrétní eh, podvody, o kterých, které by se týkaly nějakého konkrétního oboru nebo jednou, dvou. Tu otázku bych na vašem místě spíše položil Olafu, protože Olaf má celkový přehled o všech těch eh, případech, kterými se zabýval a oni by byli určitě lépe schopni vám říci, v jakých odvětvích eh, ve větší míře dochází k těmto podvodům my vlastně jsme to takhle eh, výslovně neřekli, pouze tři promile eh, těch případů došla k nějakým konkrétním zjištěním. Zase statisticky samozřejmě to není zcela přesné a je tam poměrně velké procento nejistoty. Děkuji. Takže ko, ko, kolegové, kolega eh, další tady není. Přenechal vám tedy kolega něco, co byste chtěl říct? Ano, tak já budu hovořit místo něho. Já se pokusím být stručný, protože už zde hodně zaznělo eh, ze strany kolegů, ostatních stínových zpravodajů. Možná bych položil otázku na komisaře Ettinger. My jsme vedli poměrně dlouhou diskusi o chybovosti a já si myslím, že to vysvětlení, které do, do, dal eh, účetní dvůr, vypadá poměrně rozumně ohledně té způsobu, jak se to počítá. Bylo by příliš komplikované implementovat toto vykazování chybovosti také do výsledků komise, do výstupu komise, protože já se domnívám, že to je spíše otázka technického rázu, jak to vykazovat. Ale ještě bych měl otázku ohledně těch backlogů, těch neproplacených částek, protože to, co jsem zde slyšel, je, mě opravdu, je opravdu znepokojivé. Pokud jsem to dobře pochopil, tak je asi 36% zvyšování backlog na straně závazků do budoucnosti ve srovnání s rokem 2011 což znamená, že je to poměrně velká částka peněz, která by měla být, pro, měla být proplacena v minulosti a očekáváme, že bude pokryta budoucími nebo současnými příjmy. A pokud jsem dobře pochopil, tak ta částka se zvyšuje a je s tím spojeno určité systémové riziko, že v určitém okamžiku nebudeme mít dost cash flow, dost hotovosti a to by mohlo samozřejmě působit problémy. Skutečně jsem byl znepokojen tím, co je v té stručné zprávě na straně 16, protože tam je určitý přehled kolik představují tyto závazky pro každý jednotlivý členský stát a jaké je procento nebo jaká je, jaký je relativní poměr mezi tím závazkem a ročním rozpočtem členského státu. A jsem skutečně znepokojen. U Chorvatska například to je 23%, Bulharsko také, Litva, Lotyšsko 30%, Polsko 17%. To jsou po... Česko 12%, to jsou poměrně vysoká čísla nebudeme mít nedostatek hotovosti, tedy pokud chápu, tak by to vlastně zatížilo rozpočet členských států což a bylo by to poměrně srovnatelné s tím, co jsme zažili v roce 2009, co způsob, abychom nezažili tedy další finanční krizi. Já si myslím, že to je opravdu nebezpečí eh, skutečné a opravdu bych hm, ocenil, kdyby účetní dvůr vyzdvihl tento toto nebezpečí. Já si myslím, že bychom se měli zbavit, vyřešit toto riziko co nejdříve, protože to prostě nemůže takto pokračovat, jak to pokračuje dosud. Takže bylo by možné eh, poskytnout tý postup, jak bychom měli pokračovat, jak bychom předcházeli tomu, aby se něco takového stávalo i v budoucnu. Děkuji. Tak další kole. Já bych navrhla, aby stručně odpověděl komisař Ettinger a potom dám posled, slovo poslednímu stínovému zpravodaji. Já si myslím, že to téma, jak členské No, už jsem se o tomto tématu stručně zmínil, jak tedy v členských státech pomáhat jim. Moji, praco, moji pracovníci jsou vlastně tam, kde je potřeba působit nebo kde jsou nějaké indicie. Je potřeba mm, vlastně opravdu provádět in, zintenzivní kontroly a asistenci v průběhu programu, poradenství, asistence, pomoc my vlastně vedeme pohovory eh, a poskytujeme rady v těch nových eh, oborech, tak aby se zlepšilo pochopení implementace. A myslím si, že tady to, ta, ty informova, informace o implementování jsou na poměrně vysoké úrovni. Samozřejmě eh, chybovost nejsou podvody, to je prostě počet, to je prostě chybovost. Proto musíme rozlišovat mezi chybami, které, kterými se zabývá OLAF, nebo těmi chybami, na které, o, o kterých tedy informuje OLAF účetní dvůr. OLAF je nezávislý, eh, nezávislá instituce, která musí potom rozhodnout, jakým způsobem tyto toto podezření tedy na korupci nebo na podvody řešit a potom případně jaké sankce tedy eh, budou uloženy tak aby, toto je samozřejmě důležitá, důležitý úkol i pro budoucnost. A jak již zde zaznělo, zjednodušení, to je rozhodující věc. Myslím si, že tady jsme opravdu partneři, my jsme se snažili zjednodušit ta pravidla. Je jasné, čím jednodušší jsou pravidla, tak tím méně je těch chyb. Naopak, také mm, vlastně z velmi jednoduchá pravidla vedou k použití bez chyb, ale obcházení potom těch pravidel nebo pokusy o podvod, o manipulaci, jak si když vlastně ta pravidla, že jsou složitá, mají vlastně také původ v tom, že vlastně, aby se snažil jaksi zavřít dveře veškerým pokusům o podvod. Ale samozřejmě v pos... vedli jsme Nedocházelo tedy k často k těmu gold platingu, aby si členské státy opravdu implementovaly evropské právo a nepřidávaly k tomu ještě další podmínky nebo další předpisy na národní úrovni. Tomu samozřejmě se také snažíme předcházet. V oblasti přímých plateb v zemědělství malí zemědělci s dvěma, třemi pracovníky, 40 hektary, 50 kravami, Samozřejmě tam je potřeba eh, co se týká účetnictví, dat, fakt, které, faktů, které vykazují formou eh, kontroly, tak eh, čím více vlastně se snažíme zaměřovat na uzelenění ve Eh, v smyslu k plnění dobrých, udržitelných dlouhodobých cílů, tak tím samozřejmě to bude složitější také pro ty drobné farmáře, pro ty drobné zemědělce v následujících týdnech zde před námi jsou důležité konzultace o tom, jak bude vypadat zemědělská politika v budoucnosti, mainstreaming, také politika v oblasti klimatických změn je důležitá věc, tak aby vlastně byl jasný eh, rámec stanovený pro zemědělce partnerství s mezinárodními organizacemi v novém nařízení účetním máme poměrně dobrý rámec pravidel, která je potřeba dodržovat, tak a která musí dodrž- budou muset dodržovat také naši mezinárodní partneři. Ptal jste se na další dokumenty, všechno, co chcete vědět ohledně fakt, dat a tak dále, vám samozřejmě poskytneme na toto požádáte ty naše zprávy o rozpočtu Evropské unie říkají, samozřejmě, kde můžeme dělat ještě víc, tak to uděláme. Já neznám žádnou eh, úroveň, rovinu, která by byla tak obsáhle dokumentována, jako je účetnictví. Je, jako národní poslanci v národních parlamentech by se divili, kdyby viděli tyto dokumenty na národní úrovni v Berlíně nebo v Stuttgartu jsem se s takovou podrobností a rozobširností nesetkal. Samozřejmě jsme už lepší než v jiných oborech, ale samozřejmě vždy ještě prostor na zlepšování. Každý další dokument znamená více hodin práce také, větší požadavky na členské státy a v, zás, v podstatě také ještě více administrativní zátěže. Takže je potřeba najít určitou zlatou střední cestu mezi tady tímto. Hovořil jste o těch ralech, RAL, to je vlastně stále se opakující téma i pro kolegy ve výboru pro rozpočet. Několikrát ročně se to dokumentuje, platby, závazky, co se platí, co zbývá, ty backlogy. V sedmiletém rámci jsou ty platby stanoveny, žádný členský stát vlastně, eh, jsou tam určité stropy nastavené eh, procenta a vlastně jsou tam jasně stanovené ty závazky a platby pro členské státy. Jsou to určité obálky, rozpočty v oblasti politiky soudržnosti, které jsou jasně stanoveny každý minister financí tedy jasně ví, co eh, je stanoveno na následujících sedm let v tom víceletém finančním rámci. A kdo je dobrý hospodář, dobře hospodaří s rozpočtem, tak vlastně ví, že se snaž, že dostáv, dostane platby z Evropské unie poté, co nám předloží faktory, co nám předloží účty. S tím někdy vznikají určité problémy. V letech 2014 jsme nedostali všechny eh, faktury. To byly teprve z, z roku 2012-13. My potřebujeme toto všechno dokumentovat. Snažíme se působit, tlačit na členské stály, aby nám posílali uh, ty, ty dokumenty. V sedmi letech ty, na těch sedm let jsou prostě ty platby stanoveny, ale nevíme přesně jasně výši těch prostředků v jednotlivých kalendářních rocích. A poslední otázka to nepochopení nebo ty rozdíly mezi účetním dvorem a komisí v oblasti zemědělství, to 1, těch 1,8% se týká všech zemědělských programů, i venkova, ozelenění venkova, kde to těch 0, něco, to se týká pouze přímých plateb. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Poslední stínový zpravodaj je pan Kus. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane předsedo Lene, děkuji, pane komisaři. Já mám pouze poznámku a dvě otázky. V poznámce jde o těch 0,8%, které zmínil pan eh, Tinger jako eh, ne vymahatelné prostředky. Jde o programy, které někde selhaly a e, jejichž prostředky už jsou nevymahatelné. 0,8%. To zní velmi dobře, ale chci připomenout, že 0,8% je více než 1 miliarda eur a v tom vězí velký problém, že je tam totiž velká částka a mnoho eh, programů, někdy i malých programů, jejichž negativní eh, dopad nelze podceňovat. Eh, měli bychom usilovat o to, vím, že to činíte, ale měli bychom usilovat o to, to napravit. Není to 0,8%, což je nic, ale je to prostě velká částka, která je je nevymahatelná. To bychom měli napravit a já se rád budu podílet na pomoci. Další otázka, která se týká drobnosti, je to pouze pro lepší porozumění. Týká se to eh, vaší zprávy, eh, kterou jste rozdali. Na straně 7 je uvedeno pod Eh, nadpisem Evropský rozpočet 2018 v číslech. V poslední větě ve druhém odstavci to se týče 2,2 výdajů a 0,1 hrubého národního důchodu EU. E, takže vy tady označujete Evropskou unii jako stát, e, Evropskou unii jako celek označujete jako stát. To zcela nerozumím. Možná, že to je i překladatelský omyl. Já bych eh, chtěla požádat o to, abyste eh, pokládal pouze otázky relevantní pro náš výbor. A eh, druhá otázka se týká velkého problému. Jak jste dospěli k výsledku namátkové kontroly. Vy jste vysvětlil, jak ty namátkové kontroly vybíráte a jak pak odhadujete výsledek z důvodu různých neschudností, že to tedy neděláte najisto, ale odhadem. Já se ptám, zdali to také není spíše nemožné, dokonce i ten odhad je víceméně nemožný, ale vy přesto vydáváte určité číslo, které sugeruje určitý výsledek, ale eh, já tam spatřuji velký problém, protože ten celek, který vytváříte, musí být jednotný, ale celek eh, za této situace, kterou máme s tolika různými příjemci a s tolika různými programy a eh, kontrolními organizacemi, je po mém soudu hm, nemožné vytvořit vytvořit takovýto celek? Jak pak vůbec můžete e, vytvořit e, namátkovou kontrolu nebo vzorek e, z takové rozmanitosti nebo různosti jednotlivých subjektů a daností? Děkuji. Kolega Citovský pan kolega Zdechovský musí odejít, takže má slovo nyní přednostně. Eh, omlouvám se, eh, já se účastním slyšení pana Dombrovského a zanedlouho eh, bude můj slot, proto děkuji za slovo. Je po mém soudu velmi důležité mít tuto výměnu názoru mezi námi a panem komisařem. Jsem rád, Gintre, Gintře, že velmi otevřeně s námi hovoříš nejenom o papmheimských, ale vůbec o problémech s audity. První otázka na pana Léneho. Otázka eh, po kooperaci mezi vámi a Olafem. Já vím z mnoha případů, že vaše spolupráce byla velmi eh, úspěšná eh, v případě EASO. Můžete nám vysvětlit, vysvětlit, jak chcete do budoucna ještě více spolupracovat. Druhá otázka se týká pana Gintra Ettingera. Eh, jde o dva systémy. Jak eh, nahlížet eh, tu chybovost. Jeden systém používá Evropský účetní dvůr a druhý systém výpočtu chybovosti používá komise. Chcete do budoucna mít stejný systém auditu? jako Evropský účetní dvůr. Já vím, že tady není problém v metodologii, ale stále ještě to vypadá jinak, když Evropský účetní dvůr má 20 eh, chyb a, nebo 20% chybovost a eh, druhá organizace má jinou míru chybovost možností. Dále, další otázka, transparentnost. Vy jste se zmínil o tom, že e, existují problémy s některými projekty v rámci politiky soudržnosti. Já se e, pečlivě zabývám e, sektorem zemědělství, protože máme určitý problém se Slovenskem a vůbec s řadou členských Státu, Co chcete do budoucna zlepšit, aby audity byly eh, vymluvnější a aby se chybovost v některých členských eh, státech eh, zlepšila? Tolik tedy tři otázky a poprosil bych vás o odpověď na můj mobilní telefon. Omlouvám se, že musím rychle běžet. Děkuji. Takže já začnu a pak předám slovo panu Lazarusovi. Začnu Eh, otázkou pana eh, Kuse. Mám před sebou pouze anglické znění. Na straně 7 eh, se píše ekvivalent 2,2 celkových vládních výdajů členských států. Po mém soudu to znamená, že se jedná o celkové výdaje, tedy veřejné zprávy, takže jedná se o tedy veškeré výdaje, veřejné, veřejné výdaje. A tak je to pak uvedeno i ve zprávě o víceletém finančním finančním rámci. Takže jedná se o státní struktury Evropské unie bez ohledu na eh, státy Dále, statistická metoda. Máte pravdu, každá statistická metoda má chyby. A když v rámci eh, nahodilosti si vybereme určitou transakci, tak to nutně vede k tomu, že nakonec, a kolega Lazarus to už řekl, eh, v rámci určitého mm, in, v, intervalu můžete z 95% pravděpodobností říci, že eh, skutečná chybovost se nachází eh, v uprostřed eh, eh, jednoho procentního bodu a existuje 95% pravděpodobnost, že v rámci plus 0,8 minus 0,8% se nachází chybovost. Každá 20, každé 20. měření je nesprávné podle odhadu. Ale to je tak, protože to jinak ani nemůžeme. Nejsme 100 eh, všech eh, milion transakcí testovat. Už e, jenom to testování 780 transakcí vyžaduje množství kapacit e, našeho účetního dvora. Proto e, trváme na mezinárodních standardech. Ta tvrdí, že na základě 5 a 90% intervalu důvěryhodnosti tedy pr- pracujeme. Každá statistická metoda má své chyby, ale v této fázi neexistuje žádná žádná jiná metoda a proto používáme tento nástroj a všichni ostatní, kteří dělají totež, um, používají stejnou metodu. Vím, že vás to asi zcela neuspokojuje, ale neexistuje žádná stoprocentně uspokojivá odpověď. Pokud jde o výběr uh, určitých um, cílových uh, těžišť, tak samozřejmě máme experty, kteří nám pomáhají ve výběru nebo eh, volbě eh, určitých zadání, respektive eh, vzorků. Pokud jde o otázku pana Zdechovského, spolupráce účetního dvora a a Olafu. Máme s Olafem dobrou spolupráci, dokonce jsme podepsali nové eh, memorandum o eh, spolupráci a porozumění které je rozšířené. Nový ředitel Olafu je bývalý člen účetního dvora a máme eh, dobrý osobní vztah. Když Olaf chce od nás pomoc, tak ji dostane. Bez sporu my tedy práci Olafu podporujeme a budeme se snažit po té, co bude nebo byl eh, zřízen úřad evropského žalobce, eh, se budeme snažit i tady eh, samozřejmě rozvíjet dobrou spolupráci. Zatím došlo k výměně dopisů, ale to se musí rozvíjet, protože toto zařízení, tato instituce je z Brusu nová, takže mm, tady ten vztah musíme pěstovat a rozvíjet. A nyní požádám kolegu Lazaruse, aby odpověděl na další otázky pana Zdechovského. Prosím. Prosím. Já děkuji panu Zdechovskému za otázky. K té první otázce nejsou dva odlišné systémy počítání chybovosti, systém komise a systém náš. Chyba je zjištěna, když platba nedodrží pravidla v nařízení, takže je to stejná věc. A v některých případech bych řekl, že i komise přísnější při započítávání chyb, než my třeba u veřejných zakázek. U veřejných zakázek my jsme, řekněme, takový uh, volnější, pokud jde o aplikaci těch pravidel. Ale abychom mohli lépe práci komise využívat, tak bychom potřebovali testovat transakce na základě statistického vzorku, tak, aby bylo možné provádět extrapolaci. My jsme zjistili, že ani úřady členských států, ani komise nepoužívají eh, testování na základě statistických vzorků. A jak už jsem říkal dříve, Je to jeden z důvodů, proč vznikají rozdíly mezi naší chybovostí a chybovostí Komise u politiky soudržnosti. K další otázce, jak zabránit chybám. My se snažíme chybám zabránit zjednodušováním, zlepšováním kontrolních systémů a Také bychom neměli vytvářet příliš mnoho doplňkových požadavků, třeba u přímých pladeb zemědělství. Máme eh, agri-environmentální eh, podmínky, jak tady zaznělo, je to náročné pro zemědělce, eh, který se tolik nevyzná ve fungování systému Eh, eh, vlastně vyplňovat všechny papíry a eh, splnit všechny ty požadované kroky, aby mohl dosáhnout na ta opatření. Takže jediným řešením je zjednodušování. Děkuji. Financi. Děkuji mnohokrát. A teď ještě mám tři žádosti o slovo, takže vás žádám, abyste se vyjadřovali poněkud stručněji. Máme zde jednoho stínového zpravodaje, pana Čarněckého, který musel hlasovat a teď se vrátil pak paní Garcia Muñoz a paní Martina Dlabajová. A potom ti poslední tři. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěl eh, omluvit. Musela jsem na chvilku odejít, abych hlasoval na výboru pro rozvoj. A A nemohu, nejsem schopen být všudy přítomný, nemohu tady sedět na dvou výborech na, raz. A chtěl bych poděkovat panu Lénemu i panu Lazaru, protože vystupují velice kompetentně, ostatně jako obvykle. A jsem rád, že pan Léne zastává eh, tento důležitý eh, post v účetním dvoře. Odhady tedy jsou konzistentní v oblasti konkurence a eh, přírodních zdrojů, ale jsou odchylky u politiky soudržnosti. To je třeba zdůraznit. Je tu sice určitý klesající trend u politiky soudržnosti, také v příštím rozpočtu po roce 2020 by mělo dojít k poklesu. Vy jste hovořil o té politice soudržnosti a možná by bylo dobré to upřesnit. Ejerzo ahora de, de president. Já teď na chvilku zastoupím paní předsedkyni nebo mám se rovnou zeptat? Takže využiji příležitosti a položím otázku, kterou jsem měla jako stínová zpravodajka pro ostatní instituce, protože to je také zohledněno v této výroční zprávě účetního dvora, takže dovolte několik komentářů. Ostatní e, instituce jsou v okruhu administrativa, Eh, účetní dvůr zřejmě nezjistil žádné specifické problémy a výroční zprávy o činnosti také nepoukazují na ehm, významné chyby. Eh, okruh administrativy eh, předpokládá, no, představuje 9,9 víceletého finanční rámce v roce 2018 a z toho pouze 2,1 jsou ostatní instituce. víme že to, ten procentní podíl je velice nízký eh, a je tady tedy nízké riziko a jako eh, jak už říkal pan Lazaru, eh, účetní dvůr má jenom omezené zdroje, ale mám pocit, že účetní dvůr hodně ponížil počet zkoumaných transakcí z dřívějších 155 na letošních 45 a mě by zajímalo, jaké jsou důvody a zda se tento vzorek zase rozšíří. Potom mě také znepokojila, že většina toho vzorku se týká komise a parlamentu a navzdory tomu, že míra chybovosti není významná, ukazuje se, že narůstá v posledních letech. V roce 2016 ze 100 transakcí ve 12 byla chyba, tedy 12%, a v roce 18 z 45 je 13 eh, chybových, což je zhruba 28% a myslím si, že to je poměrně mm, mm, významné číslo. A konečně v výroční zprávě byste měli věnovat tedy více prostoru ostatním institucím. Měl by tam být alespoň odstavec pro každou instituci v přílohách, a myslím, že by to mnohem více mm, odpovídalo očekáváním tohoto výboru a také e, očekáváním občanů, pokud jde o transparentnost a řádnou zprávu finančních prostředků v evropských institucích. Děkuji. Paní Labajová. Oh, yes, no, thank you. No, no it works. Uh, Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vyčerpávající zprávu. Ukazuje se, že účetní dvůr je opravdu silný a nezávislý strážce řádné zprávy financí. Také vám blahopřeji k znovu zvolení předsedou a přeji vám, abyste i nadále byli takovýmto silným a nezávislým strážcem. Jak víte, vždycky jsem se zaměřovala na výkonnost a Chtěla bych tedy poděkovat za podrobnou kapitolu k výkonnosti ve výroční zprávě. Spolu s komisí, myslím, musíme také přihlížet k závěrům u kapitoly 3, až budeme dokončovat nový víceletý finanční rámec. To opravdu musíme mít na zřeteli. Já mám eh, otázku na účetní dvůr. Ve výroční zprávě za rok 2017 účetní dvůr rozdělil míru chybovosti na nárokové platby, které představovaly více než polovinu Eh, eh, rozpočtu a úhradové platby, kde byla míra chybovosti asi 2%. ve výroční zprávě za rok 2018 jsem si všimla, že místo eh, nárokových pladeb nebo úhradových pladeb účetní dvůr používá výrazy nízkorizikové platby a vysokorizikové platby. Pane předsedo, můžete mi vysvětlit, jak je, jaká je rozdílnost terminologie a proč vlastně jste se rozhodli pro rozdílnou terminologii. A moje druhá otázka je určená komisi i účetnímu dvoru. Každý rok se zdá, že eh, chyby jsou stále stejné. Nespůsobilé osobní výdaje, nespůsobilé eh, přímé nebo nepřímé náklady, eh, chyby související s gold platingem. A já se tedy ptám se všemi těmi školeními, metodikami, výměnou osvědčených postupů, jak je možné, že pouze účetní dvůr eh, najde chyby, ale ne toho, kdo za to zodpovídá v komisi nebo v členských státech. Nebylo by efektivnější udělat jediný audit, který by dělal účetní dvůr, než hm, se proplatí evropský rozpočet, nebo jak bychom to mohli vyřešit? Děkuji. lasse ihn gerade noch zu Ende schreiben, Herr Lassos. <laughs> Thank you, Madam Chair, and... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Garcia Muñoz, za otázky. Takže pokud jde o tu administrativu, v minulosti jsme skutečně eh, v auditu vybrali určitý počet transakcí, ale postupem času když děláme eh, plánování auditů, tak to plánování auditů děláme na základě dosavadních zkušeností a na základě výsledků z předchozích let. Takže teď už eh, řadu let se ukazuje, že míra chybovosti u administrativy je pod dvěma procenty, pod tím prahem významnosti buď to je 1,8 nebo 0,6, ale je to prostě pod Prahem významnosti a ne, není to tady příliš významné. A pokud jde o efektivní a optimální používání našich omezených zdrojů, tak jsme se dostali na méně než 50 transakcí za rok což je statistický vzorek, který potřebujeme v souladu s mezinárodními auditními normami, tak abychom mohli dospět ke konkrétnímu posouzení eh, této části VFR. Není to tedy stanovisko, je to jenom informace, taková momentka situace u administrativy. Děkuji paní Dlabajové za otázky. Ano, velice dobrá otázka týkající se změny té terminologie. Eh, hovořili jsme o, úrak, úro, eh, nárokových a úhradových platbách, teď nízkorizikové, vysokorizikové platby. Eh, v podstatě tam není žádná změna. Jak už jsem vysvětloval dříve, my Audity plánujeme na základě výsledků z předchozích let. A dospěli jsme k závěru, že vysokorizikové výdaje, to jsou především ty úhradové výdaje, je tam i malá část těch nárokových výdajů, které mohou být vysokorizikové, i když to spadá pod eh, nárokové platby a naopak. To znamená, ten popis, který používáme letos, je správný, vychází to z výsledku auditu z předchozích let. Eh, pokud jde o používání jediného auditu, Zda by to tedy mělo být jenom jediná, jediná akce? Ano. Měli bychom používat jediný audit. My potom voláme a proto také vyzýváme komisi, aby s námi více spolupracovala, abychom mohli používat tento jednotný audit. Ne, ale to prostě zatím nemůžeme udělat, protože bychom tak eh, vlastně už fungovali jako exekutiva a nebyli bychom nezávislým eh, auditorem. Chtěl by se k tomu vyjádřit i pan komisař? Musíme se na to podívat. Samozřejmě eh, máme opakovaně srovnatelné případy, v nichž jsou obsaženy chyby. Mohli bychom se ptát, to, proč se chyby opakují? Protože Jeden, jedna chyba byla v roce 2017 ve výzkumném ústavu v Štýrském Hradci, jiná chyba u jiného ústavu v Delftu a pak zase eh, v jiném institutu v Mnichově. Máme tisíce partnerů a tito žadatelé se dopouštějí této chyby poprvé málo který se té chyby dopouští opakovaně, ale dopouští se obdobných chyb jako před rokem někdo jiný. Tudíž pomůže pouze dobré poradenství a zjednodušení. Ostatně poradenství žadatelů i členskými státy v regionech. Vzpomínám si, že jsem Eh, svou vysokoškolskou zprávu instruoval, aby eh, například eh, ve věcech FP7 vlastně každému žadateli radili, aby asistenti nepodávali, nepodávali žádosti a nedopouštěli se běžných chyb pouze málo chyb se opakuje u stejného žadatele, ale různí žadatelé se dopouštějí podobných chyb. Například máme program v posledních eh, letech o boji proti eh, nezaměstnosti mladých. Eh, tak tam se opakují v různých případech podobné chyby. Například ve Španělsku obdobně jako ve Francii. Takže statisíce žadat, žádostí u 100 žadatelů eh, vede k obdobným chybám. Když eh, se chce účetní dvůr tohoto ujmout, eh, budeme rádi, uděláme si dovolenou, ale je jasné, že když musíte kvůli projektu letět um, na kontrolu dvě hodiny, tak bude lepší, když tu kontrolu provede uh, kontrolní úřad v daném místě, uh, v daném regionu a nemusí to dělat účetní dvůr. Účetní dvůr má jeden stěžení úkol. Bez uh, předsudku eh, a kriticky nás kontrolovat, ale také nám radit, ale pokud možno nezasahovat do operativní činnosti. Já se domnívám, že takováto dělba práce by byla ideální a tak eh, strukturálně eh, je na místě. To znamená účetní dvůr kontrola, eh, komise a parlament poradenství a tak dále. Pokud jde o oddíl 5 zpráva, to je 6%, nikoli 9,6% výdajů. A v tom jsou evropské školy, všechny instituce, všechny budovy a také zaměstnanci. A u zaměstnanců hraje komise hlavní roli protože to je jakýsi evropský management a proto máme více personálních výdajů než jakákoliv jiná instituce, 6 celkem. Takže toto eh, souhlasí, to, jiného, to jiné bylo číslo 9,6. Martino, ještě doplňující otázka. Poté Angelika, poté kolega Heva a pak Lara Wolters. Promiňte, pane komisaři, ale pokud jde o ty chyby, jak je možné, že pouze auditoři účetního dvora objevují chyby a nikoli auditoři komise anebo členských států? A vy jste, to, co jste řekli, je poněkud podivné, protože když víte o těch chybách, když víte, že se chyby opakují, proč je neodhalujete dříve než uh, účetní dvůr? Uh, to je ta logika, po které jsem se ptala. Já myslím, že, já myslím, že jeden z důvodů, důvodu eh, spočívá eh, v tom, eh, abych na to sama odpověděla, spočívá v tom, že komise definuje i určitý té rizikové oblasti a když se vyskytnou chyby vně rizikových oblastí, pak pak vznikají doplňující nebo další chyby a dále účetní dvůr se dívá ještě v rámci systematiky i na jiné případy a z toho automaticky u každé kontroly vyplývá určitá diskrepance nutně, protože určitá mini diskrepance tam být musí. Já bych si všimla, kdyby to bylo stoprocentně stejné, pak by tam něco nesedělo, pak to sedět nemůže, upřímně řečeno, protože když kontrola má 0,0% odchylky navzájem, pak bych se ptala, že co, co, co se tam děje, tam je nějaká domluva. Je to statisticky extrémně nepravděpodobné, téměř vyloučené. Ano, ale snad by eh, mohla nyní položit otázku kolegyně Vincik, pak kolega Heva a pak poslední kolegyně. Děkuji. Pokud eh, občan EU zjistí, že regionální zpráva nebo podnik eh, eh, zneužil nebo nesprávně použil evropské prostředky, jak probíhá ten postup? Kam se má obrátit? Na koho se má obrátit? Kolega Heva. Děkuji. Která zpráva Evropský účetní dvůr ukazuje, že míra nesrovnalosti skutečně narostla oproti roku 2017, zatímco můžete slavit, že eh, rok 2018 byl uzavřen kvalifikovaným stanoviskem, chybovost narostla. My jsme před, teprve před 24 hodinami tuto zprávu eh, dostali. Já mám celou eh, řadu eh, námitek vůči tomu. Například na straně 198 9,5 miliardu, eh, miliard eur bylo vynaloženo a tam jste vůbec eh, nepředložili eh, podrobnosti veřejné. Finance partnerských zemí jste neproskoumali. To znamená, že účetní dvůr nemůže podat vůbec žádnou zprávu o 850 miliard platách, eh, které byly vyplaceny partnerským státům. A dále pak eh, kontrola, kterou přebírá stále více politiku. Je to vůbec eh, možné? Proto se budeme i my nadále zasazovat o čistý odchod Velké Británie z EU. Je to už trošku eh, náročné slyšet pořád ty samé stížnosti. Kolego, Heva, já jsem vás já jsem vás žádala, abychom zhrnovali ty otázky. Máme zde ještě tři žádosti o slovo, aby se ostatní kolegové taky dostali ke slovu. Potom budou, bude odpověď souhrná na ty tři otázky i přes vaši osobní žádost, tedy to prostě tak bude, jak jsem stanovila. Děkuji to je otázka na Evropskou komisi. Já bych se chtěla zaměřit na ty nárokové peníze v řeči normálních lidí, protože velké částky, myslím, že to bylo 218 miliard, které nebyly nárokovány, nebyly vyplaceny. Samozřejmě jsou to také promeškané příležitosti pro evropské občany, když ty peníze nejsou využity. Komise už se o tom stručně zmínila, ale hovoř, kdyby mohla hovořit poněkud více o rizicích, ale moje otázka je spíše, uvažuje komise, e, zabývá se touto problematikou jaké kroky by měly být učiněny, aby se snížil RAL, rest a likide. A účetní dvůr také prezentoval určitý přehled tohoto, jaká jsou tedy možná řešení, aby ta částka se snižovala. A teď přijdou na řadu odpovědi. Pane, já vám slovo panu předsedovi. Já tedy tentokrát začnu paní Vincik. Otázka, když někdo zjistí, že peníze z Evropské unie nejsou vypláceny přiměřeně a neodpovídají pravidlům, tak to vlastně musí známit. A když, jsou tam, když je tam podvod, tak se tím zabývají příslušné orgány, předá se to OLAFu jako my jako účetní dvor vlastně dostáváme pravidelně pokyny, že tu či onde došlo k určité nesrovnalosti ale vlastně nemáme dostatečné vyšetřovací kapacity, abychom eh, mohli vlastně tady toto podrobně vyšetřovat, pak, že to předáme komisi nebo OLAFu případně a potom se tedy eh, podniknou další kroky, které je potřeba eh, podniknout. Otázka pana Hevy, to, byla spíše, to bylo spíše politické prohlášení než otázka. Samozřejmě každou kapitolu můžeme prověřit podrobněji, můžeme poskytnout daleko více údajů, ale to by mělo, to by jsme museli dramaticky navýšit rozpočet. Používáme statistickou metodu, kdybychom pod, pod, dělali jinak, tak bychom potřebovali čtyřikrát více zaměstnanců a dokážete si představit, jaký by to mělo dopad na výši rozpočtu kdybychom toto prosadili. Všechno musí mít prostě své reálné hranice. Tam my prostě využíváme všech možností, které máme, poskytujeme ty informace, které poskytovat můžeme. A já si myslím, že ty výsledky se zlepšují a když se tedy podíváme zpětně na to, jak se vyvíjejí finance v posledních 20 letech, tak dosáhlo, jsme dosáhli významných zlepšení. Takže jsme po třetí po sobě odevzdali kvalifikované stanovisko. Když se pozorujeme tedy eh, ten vývoj v posledních letech, tak dochází k pozitivním změnám. Nyní ještě kolega Lazarus a na závěr komisař Ettinger. Děkuji, pane Hevo, za vaši připomínku nebo připomínky. Je to dobrá příležitost něco vysvětlit. My jakožto auditoři jsme požadováni, abychom vydávali naše stanovisko k celému rozpočtu. Vydáváme tedy prohlášení. A to je to, co děláme. Když se provádí, pokud jde o jednotlivé transakce, tak my vlastně procházíme, kontrolujeme, zda se nepřekračují ty stropy, které jsou tedy považ- požadovány na základě statistických vzorků. Podle toho se tedy stanovuje chybovost pro jednotlivé oblasti. Tam, kde je to možné, tak to děláme statisticky. Potřebujete asi 100, zhruba 150, 160 transakcí, aby se vypočítala nebo zjistila chybovost konkrétní oblasti víceletého finančního rámce. To není nějaké stanovisko, to je doplňující informace. Takže pro Global Europe například, když jsme vybrali vzorky, vzorek 178 transakcí, tak 64 bylo v té kapitole Global Europe, globální Evropa a chybovost. V této konkrétní pro vypočtení chybovosti v této konkrétní oblasti bychom museli zvýšit počet vzorků. My bychom to mohli udělat, kdyby rada a komise nám schválila rozpočet dalších, já nevím, pro dalších 200 zaměstnanců, aby mohli odvádět tuto auditní práci. Takže pokud to není možné, tak si. Hm, a nemyslím si, že by to bylo dobré využití peněz daňových poplatníků ostatně. Takže k této věci v rámci auditu vydáváme stanovisko k rozpočtu jako celku. Eh, tam, kde se poskytují informace o chybovosti v jednotlivých oborech, oblastech rozpočtu, tak to je doplňkový, doplňkové stanovisko. Eh, někdy se to stává, někdy to, že se to někdy politizuje, my jsme spíše technokrati, konkrétně ta práce, která se prováděla ve Spojeném království a mohu říci z mé profesní, profesionální zkušenosti a mohu ujistit tento výbor, že účetní dvůr dodržuje nejvyšší úroveň mezinárodních účetních standardů v souvislosti s, s, s mezinárodními standardy i AIFa, Máme něk- pár politiků mezi námi, ano, ale my jsme kolegium 28, máme asi 900 lidí, kteří jsou profesionální auditoři a ani jeden člen nemá pravomoc rozhodovat o něčem. My přijímáme rozhodnutí na úrovni kolegia, takže ani předseda jako takový nemá pravomoc rozhodnout o žádném tématu jako sám. Ani já, který jsem členem odpovědným za výroční zprávu a jsem profesionální eh, účetní, ale já nemohu rozhodovat sám. Musím předložit ta, ty věci, ta témata v mém senátu a potom to jde na plenárku účetního dvora kde je, se sejde 28 s nás a musím přesvědčit je, že to, co navrhuji, je správné a teprve potom mohu získat podporu mých kolegů. Takže my nejsme spolitizovaní, nás vážou nejvyšší standardy v oblasti auditu a účetnictví a etický kodex. Děkuji. Takže politikové se nenarodili politiky, ale vlastně mají to jako povolání, takže to a za druhé, co se týká té připomínky, já doporučuji kolegu, aby si, Hevo, aby si přečetl zprávu britského účetního dvora, kde se také poukazuje na určité nedostatky právě v poslední zprávě Eh, uvádí, jaké by byly dopady no deal Brexitu. Je asi 20 pět eh, zpráv eh, britského účetního dvora uvádí, jaké by byly důsledky pro léčiva, pro finance a podobně. A do, uvádí určitá doporučení britské vládě. Boris. Takže to je vlastně pro předsedu komise není možné to obejít, eh, obejít parlament, jak to udělal Boris Johnson. Zde v Evropě to funguje dale, daleko lépe, tedy demokratičtěji. Takže nyní dávám ještě slovo panu komisaři Ettingerovi. Takže tak to je. Paní předsedkyně, vážení kolegové, RAL je strukturální téma, které se stále opakuje. Kolegové v rozpočtovém výboru vlastně vydali zprávu o pokroku, kde vlastně to závisí vlastně o situaci účetnictví v jednotlivých členských států. Když se požaduje nějaký projekt, je tam určitý závazek, ten projekt se plánuje, reálně staví se tam něco, potom se zaúčtuje a teprve až jsou ty doklady o, o, předloženy, tak můžeme vlastně skutečně provést ty, uvolnit ty platby. Tak to prostě funguje. my říkáme stále členským státům, účtujte prosím okamžitě, ale je to prostě jejich věc, záleží to na tom, jak oni to dělají. Může se stát, že v následujících třech letech budou ty platby vyšší než v předchozích třech letech například co se týká i zemědělských projektů. Například vemte si plynovod v rámci Connecting Europe Facility. Tam dochází ke spožděním, ty projekty jsou velmi dlouhodobé a ty platby prostě přicházejí později. Samozřejmě cílem naším je co nejvíce omezit tuto výši. Za druhé, komise musí vykazovat ohledně všech projektů, všech programu. Vy jakožto poslanci máte právo nám klást otázky a my vám musíme odpovědět. Takže když váš premiér 19. října požádá o prodloužení, tak potom vy můžete potom mé, mých kolegů, příštích komisařů se obšírně zeptat. Může, teď, je, teď se vlastně eh, grillují, tam už ty, ta data v listopadu už jsou stanovena, tak aby můžete klást konkrétní otázky ohledně jednotlivých programů. An zu viel info Zdá se, že na pří... kolega Heva nemá zájem o příliš mnoho informací, takže děkuji vám velmi srdečně a myslím si, že teď můžeme ukončit eh, tuto část schůze. Děkujeme, děkuji srdečně panu předsedovi účetního dvora, panu Lazaru a také komisaři Ettingerovi a stejně tak vám všem, vašemu týmu za dobrou spolupráci a nyní se dostáváme k bodu eh, pořadu jednání 4. Im To je tedy bod 4, jak jsem řekla. A to je ti, tady se budeme zabývat rychlý přeskum EUD, podávání zpráv o udržitelnosti. Já vás prosím, abyste opustili sál, pokud možno aby v tichosti. Der Sonderbericht des Rechnungshofs. Zde je tedy zpráva účetního dvora. Já prosím všechny účastníky, kteří se baví, aby pokud možno si povídali venku, protože je to potom složité pokračovat ve schůzi. Musím tedy napomenout pana komisaře, stejně tak jako zástupce účetního dvora. Takže děkuji vám a prosím vás v sále o klid. Takže děkuji. A naše zpravodajka k této zvláštní zprávě je Lara Walters. A já nejprve dám slovo účetnímu dvoru k této zvláštní právě. To je Eva Lindström. Thank you, Ms. Holmeyer, and thank you for... Děkuji, paní Holmeyer, a děkuji za možnost předložit tuto eh, zprávu o udržitelnosti. Já se jmenuji Eva Lindström a jsem členkou účetního dvora od 1. března loňského roku. A právě jste slyšeli o eh, výroční zprávě, to je ale pouze eh, část práce účetního dvora a většina z vás ví, že se zabýváme jinými věcmi. Já jsem členkou eh, která se zabývá také eh, zprávami o udržitelnosti a hodnocením orgánů a agentur. Evropská unie byla hybnou sílou, pokud jde o eh, dohadování se o agendě Evropská, Evropský účetní dvůr um, se zabýval klimatem, životním prostředím, energetikou již v minulosti, ale toto je poprvé, co jsme se podívali na udržitelné uh, rozvojové cíle a také na agendu 2030 uh, poprvé šířej. Um, východiska um, této revize byla dvojí. Za prvé agenda 2030 to je 17 eh, cílů udržitelného rozvoje, týká se to klimatu, dopravy a inovací a myslím, že je důležité zdůraznit, že cíle udržitelného rozvoje se netýká jí pouze vzdálených zemí a klimatu, ale týká se to eh, celé šíře různých oblastí a určitě i Evropy jak Evropská unie, tak eh, její členské státy se jednoznačně zavázaly eh, implementovat tyto cíle a eh, mnohé členské státy podávají zprávy o pokroku. Rada i parlament vyzvali komisi, aby předkládala zprávu o pokroku Eh, v této věci. A mm, to je první východisko. Druhé východisko je směrnice. Evropské právo požaduje, aby některé velké země podávaly zprávy o udržitelnosti. Eh, rok 2018 byl prvním rokem eh, tohoto výkazní výkaznictví eh, eh, letos eh, musí podat takovéto zprávy 7400 společností a není to opravdu nic nového v soukromém sektoru, je to něco, co už probíhá léta, je to vlastně požadováno investory už delší dobu většina investorů se domnívá, že rizika udržitelnosti souvisí i s riziky eh, finančními. K tomuto tedy úkolu přistupovaly jednotlivé členské státy různě, například tím, že navyšovali počet organizací, které musí podávat tyto zprávy, ale všechny musí eh, podávat zprávy o ekonomických, sociálních a ekologických kritériích eh, eh, ty zprávy se týkají také transparentnosti to znamená, měly by být naprosto pravdivé a transparentní. Během přípravy zprávy jsme vedli diskuse o pojištění e, nejenom se státními, ale i se státním, ale i o soukromém, e, se soukromým sektorem a e, šlo tedy zejména o důvěru. Směrnice hovoří o tom, e, že subjekty musí e, tedy zajistit e, předkládání zprávy o udržitelnosti. Takže na základě toho bychom očekávali, že Evropská unie sama půjde příkladem a podá zprávu o sobě. Hlavní otázkou je, jaký je stav Eh, situace, pokud jde o dosahování cílů udržitelnosti a eh, jaký je stav podávání zpráv eh, o udržitelnosti jednotlivými institucemi a agenturami EU. My eh, neskoumáme jednotlivé členské státy individuálně, ale Evropskou unii jako celek. Je důležité, že se jedná o určitý eh, přeskum, nikoli o audit. Je to tedy eh, určitý technický rozdíl. My musíme popisovat fakta, stav a zdůraznit hlavní výzvy pro budoucnost. Zabýváme se dokumenty, výročními zprávami, jednotlivými dalšími dokumenty institucí a um, agentur. Provádíme také um, průzkumy 12 e, evropských institucí a agentur a máme tedy e, stoprocentní uh, odezvu. Chci také zdůraznit, že zpráva o udržitelnosti je není, není jenom zprávou, ale i procesem a um, to předkládání zprávy je konečným krokem krokem. Organizace se musí nejdřív mm, vyjádřit, co je pro ně důležité a pak e, e, rozhodnout o strategii. A to samozřejmě je individuální. E, obsah toho, co předloží ve zprávě, je individuální. Neexistuje tady univerzální recept. Jak je, jaká je naše hlavní naše hlavní poselství ve zprávě. Za prvé, neexistuje žádná dlouhodobá strategie eh, nad rámec roku 2020, když eh, se mm, eh, hovoří o pokroku tak jak vidíte, stávající strategie mají podobu rámce do roku 2020, zatímco e, cíle udržitelnosti sahají až do roku 2030. E, účetní dvůr poukazuje na to, že e, rok, že víceleté finanční rámce jsou dohodnuty bez toho, že by vycházely z dlouhodobé strategie. Komise přijala několik kroků správným směrem. V lednu komise předložila jak um, reflekční dokument, kde je několik scénářů pro Evropu nad eh, rámec roku 2020. Eh, není to ale zpráva o držitelnosti ani o strategii a nenašli jsme tam ani žádnou analýzu o tom, co více by eh, měla Evropská unie v tomto ohledu učinit. V rámci diskuse s komisí také odkazovali na zprávu Eurostatu, což je rovněž zajímavá zpráva. Je tam popis vývoje v oblasti EU a tak také e, v členských státech na základě statistických dat získaných od členských států, ale to nemůže být e, měřítko e, pro rozpočet EU anebo um, pro um, dosažení mm, cílu udržitelnosti. Je to spíš popis. Pokud jde o zprávy o výkonnosti, tak tady bychom očekávali, že komise podá mm, také konkrétní zprávu. Eh, máme sice řadu ukazatelů o výkonnosti, ale zatím komise eh, do toho nezapracovala zprávy o eh, cílech udržitelnosti a ani odpovídající rozpočet k dosažení cílu udržitelnosti s jednou výjimkou a to je oblast vnější činnosti. Pro vaši informaci v některých členských států udržitelné nebo cíle udržitelného rozvoje jsou vnímány jako e, něco, co se týká velmi vzdálených zemí. Pokud jde o individuální zprávy evropských institucí a agentur, tak e, my jsme pokryli 12 institucí a 41 agentur. E, evropské dvě dva evropské orgány zveřejnili velmi zásadní zprávy, a sice Evropská investiční banka a také ehm, vyšla zpráva o evropském duševním vlastnictví, tedy to byla agentura pro evropské duševní vlastnictví. Dále eh, jsme zaznamenali zaměření eh, více na organizační eh, stránku věci než na strategii a obecnou politiku. To znamená, že asi tady eh, přicházejí zkrátka celková rizika, takže žádná zpráva eh, nepřišla od komise o hledně eh, udržitelnosti. Proč je tomu tak, jak jsem již předeslala, zpráva je až konec procesu a mm, my jsme zjistili, že k tomu chybí určité předpoklady, musíte mít strategii, musíte mít provedenou analýzu a udržit, cíle udržitelnosti musí být integrovány do rozpočtu a do ještě dalších hlavních procesů, tak aby vůbec zpráva mohla vzniknout. Pro budoucnost tady vidíme eh, dvě hlavní výzvy. První je vyvinout novou strategii eh, po roce 2020, která se bude týkat udržitelnosti a za druhé integrovat udržitelnost do rozpočtu EU a do rámce výkonnosti a za třetí eh, vytvořit podávání zpráv o udržitelnosti a to má na starosti nejenom komise, ale i jiné instituce a pak také zvýšit důvěryhodnost zpráv o udržitelnosti a auditu. A to znamená, že by to mělo být nejenom hezké na pohled, ale mělo by to být i věrohodné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, to nebyla žádná zvláštní zpráva, ale repeat case view a naše zpravodajka je Lara Walters. Thank you and... Děkuji. Děkuji paní Lindström a účetnímu dvoru za tuto zprávu, kterou jsem si přečetla se zájmem. A děkuji také za prezentaci. Omlouvám se, že k vám sedím zády. Když se podíváme na tuto zprávu jako celek, když jsem si ji četla, tak jsem si říkala, že musíme skutečně eh, dělat to, co tady eh, hlásáme a zatím jakožto EU instituce to úplně nevždy funguje. V Evropském parlamentu přijímáme pravidla eh, ohledně toho, jak mají firmy se chovat v souvislosti s udržitelností, ale to samozřejmě nemůže znamenat, že my sami v tom nebudeme sehrávat nějakou úlohu. Jak jste říkala, eh, jenom eh, málo institucí takové zprávy podává, myslím, že jenom dvě a i tak ne eh, podávají zprávy o všech věcných otázkách, o tom, jak eh, tyto jejich projekty přispívají nebo nepřispívají k plnění udržitelných cílů. Většinou se jedná spíše o interní záležitosti, jako je používání vody nebo papíru, takže to nejsou úplně ty nejdůležitější věci. A tím se dostávám k pár otázkám. Myslím, že nejdůležitější otázka na Evropskou komisi. Ano, komise tady stále je, to je dobře. A moje otázka tedy je, zda komise souhlasí s tím, že bychom měli jít příkladem Předpokládám, že odpověď eh, komise bude znít ano. A pokud ano, tak co tedy uděláme? Jak eh, budeme zavádět eh, udržitelné cíle nebo cíle udržitelného rozvoje a kdy komise připraví zastřešující strategii pro tyto cíle, tak abychom skutečně mohli naplnit tedy slova i skutky. A další otázka je, bude třeba změnit právní předpisy nebo zavést nové právní předpisy. Musíme Eh, nějak otevřít finanční nařízení. A pak možná ještě jedna otázka na účetní dvůr. A moje otázka je, eh, Předpokládám, že vy teď nejvíce očekáváte tuto zastřešující strategii, ale vedle toho vnímáte procesy udělování absolutoria parlamentem jako relevantní pro tyto zprávy o udržitelnosti. Děkuji. Děkuji, Laro. Já bych také měla ještě pár doplňujících otázek. Komise eh, rozvyvinula určitou metodologii mm, jako jedna z mála velkých institucí, co se týká, eh, aby identifikovala eh, link, linie mm, hospodářské ekonomiky tedy pro udržitelný rozvoj. Na tom se pracovalo a právě se to přizpůsobilo těm novým cílům udržitelného rozvoje a mě by tedy zajímalo v této souvislosti, do jaké míry při změně úpravě této metodologie jste také zohledňovali nejnovější poznatky z oblast výzkumu a vývoje ke, ke konkr- z těch konkrétních projektů, jak jste to tam zapracovali, protože mám někdy z rozpočtu dojem, že jsou rozpočtové linky, které jsou velmi eh, zabývají s technologiemi relevantními pro boj proti klimatickým změnám, ale že jak si komise to dostatečně nerespracovává, Například ozelenění je tedy zapracováno v metodologii komise, ale když se díváme na zprávu účet účetního dvora, tak tam vlastně greening má pouze omezenou e, účinnost, nebo je popsán jako nástroj s omezenou účinností, takže by mě zajímalo, jak eh, budete dále rozvíjet tuto metodologii, ale také, jak si eh, do těch výsledků s tím hodnocením, jak to zapracujete. A také by mě zajímalo, jak můžeme dělat, aby nedocházelo k navyšování byrokracie pro podniky, pro eh, žadatele, fyzické osoby, protože ty výsledky nebo ty poznatky, kterých se dosahuje potřeba také být přiměřeně jaksi k těm pracovním eh, metodám také, aby, se, aby nenarůstala zase zátěž jako třetí ještě Olivie Šastel jako stínový zpravodaj za Renew Europe. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím do velké míry s konstatováním naší zpravodajky. Když se podíváme na tu práci účetního dvora o, o cílech udržitelného rozvoje, tak vidíme, že v každém případě zpracování zpráv o udržitelnosti není naplánováno, zejména v rámci analýzy výkonnosti výsledků komise. A řeklo, už zde zaznělo, že pouze dvě instituce zveřejňují zprávy o udržitelnosti. Je to důležitý cíl, je to zásadní cíl, bych řekl, který skutečně žádá, abychom se tím zabývali. A vlastně vidíme, že je zde ještě nedostatečná strategie dlouhodobého udržitelného rozvoje nad rámec roku 2020 a můžeme se ptát, jak komise bude zapracovávat tyto cíle do své dlouhodobé strategie, jak bude vytyčovat jasné cíle pro období 2020 až 30. To je samozřejmě ta hlavní připomínka, která mi přišla na mysl, když si čtu tady tu případovou studii. Měli bychom skutečně dbát na to, aby do všech našich agentur, do všech našich institucí, do všech generálních ředitelství komise se zapracovala tato globální strategie v oblasti udržitelnosti. A jiní, a už to zaznělo, tím spíše, když se hovoří o snížené spotřebě papíru nebo využívání fontánek na vodu, ale to jde samozřejmě dále podstatně než tady tyto dvě věci. Musíme konkretizovat naše cíle v této oblasti a rozvíjet určité osvědčené postupy, ukazovat jako pří, jít příkladem tak aby se přesměrovaly určité rozpočtové linky tam, kde ta potřeba vyvstává eh, tak, aby opravdu, kde je jasná evropská přidaná hodnota, která by se měla ukázat. Děkuji. A jako poslední Maria Grapíny. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat účetnímu dvoru a paní eh, Lindström za tu prezentaci a také bych eh, měla několik eh, konkrétních příkladů, kde, kde se nedodržují ta pravidla. Pro mě, já, která jsem byla dlouho podnikatelkou, mm, mě překvapuje, že komise vlastně nemá nějakou jasnou strategii podnik by zkrachoval prostě, kdyby neměl jasné rozpočtové položky a jasnou strategii související s tímto rozpočtem. Takže ještě děkuji samozřejmě za tu dnešní prezentaci, nicméně bych měla otázku, má Evropský účetní dvůr vůbec nějakou možnost jednat? Máte na účetním dvoře nějakou možnost přivést komisi k tomu, ne, aby vlastně zpracovávala nějaké reflexní dokumenty, nebo to samozřejmě mm, jsou tam to, můžete tedy tady toto změnit? A potom ještě jednu otázku. Komise má, zpracovala víceletý finanční rámec, rámec, kde jsou takové hlavní eh, linie, ale není zde nějaká jasná strategie v této oblasti. Pro mě je to dost neuvěřitelné, že jsme stále v této pozici. První listopadu přijme, přijme štafetu nová komise. Můžete tedy alespoň určit určité linie, určité hlavní směry stanovit pro další období. Děkuji kolegům a kolegyně Grafíny a nyní komise má ten obtížný úkol vyjádřit se k tomu, jak ta čísla, která máme v našem rozpočtu, jak je tedy správně eh, uplatnit, abyste nám dali jasný přehled té strategie, která pokud možno bude vhodná, uspůsobená těm cílům, které máme, aniž by přitom zvyšovala byrokratickou zátěž. Já vím, že to je velmi obtížný úkol a je to opravdu. Takže prosím, máte slovo, je to nelehký úkol před vámi. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, mám tady opravdu obtížný úkol. Nejprve bych chtěla ale poděkovat za eh, příležitost pro komisi vysvětlit svůj postoj k tomuto rychlému přeskumu. Předpokládám, že jste viděli, že u eh, této, tohoto typu zprávy eh, stanovisko auditovaného není obsaženo ve výsledné zprávě. Komise by také chtěla poděkovat paní Lindström, protože udržitelnost je důležitým tématem eh, a zároveň ale tématem velmi složitým. A paní Lindström dokázala schromáždit stávající informace a prokombinovat je s novými aspekty. A všechny tyto informace budou pro komisi užitečné při přípravě eh, budoucích zpráv o udržitelnosti. Asi se mnou budete souhlasit, že měření udržitelnosti je velice složité. Snadno se to vysvětluje, ale není to jednoduché v praxi. A musíme postupovat velice opatrně, když informujeme o výsledcích, aby bylo jasné, o čem vlastně tu zprávu podáváme a proč. Také musíme jasně rozlišovat mezi Evropskou unii jako celkem, mezi jednotlivými členskými státy a evropskými institucemi a komise je tedy jednou z institucí. Myslím, že zpráva ukazuje, že zprávy o udržitelnosti eh, se podávají z mnoha různých úhlů. Paní Lindström vysvětlila například rozdíl zpráv u veřejných a soukromých subjektů, u rozdíl u malých subjektů nebo složitých subjektů a tak dále. Ale než začnu vysvětlovat, co komise eh, dělá a co bych chtěla dělat, dovolte, abych ocitovala, co řekl místo předseda Katajnen na konferenci v červnu. Evropská unie byla jedním z hnacích motorů stojícím za dojednání eh, udržitelných cílů OSN a plně se tedy angažuje v jejich eh, plnění. A to je velice důležitý aspekt. Komise skutečně se eh, angažuje v plnění těchto cílů udržitelného rozvoje. Eh, politiky Evropské unie <clears throat> pokrývají všechny cíle udržitelného rozvoje a jsou významným příspěvkem k jejich plnění, a to jak uvnitř EU, tak mimo ní. Myslíme si, že monitorování je velice důležité. máme zprávu o pokroku eh, uplnění čtyři pilíře. Prvním pilířem je tato zpráva, eh, o které mluvila paní Lindström. Jsou to zprávy Eurostatu sledující pokrok při plnění cílů udržitelného rozvoje. V této zprávě dáváme mnoho informací ohledně toho, jak Evropská unie jak jako celek eh, dělá pokrok na cestě k plnění těchto cílů. A já to považuji za významné, protože když se podíváte na stránky eh, Eurostatu, najdete tam spoustu informací, eh, které se týkají nejenom celku, ale také jednotlivých eh, členských států pro jednotlivé cíle. Druhým pilířem, nebo druhou zprávou, kterou děláme, je zpráva, která byla schválena letos poprvé a jmenuje se tedy eh, syntetická zpráva o Evropském koncenzu pro rozvoj. Tato zpráva byla zveřejněna v květnu a ukazuje, jak členské státy a jak EU eh, se společně snaží eh, plnit agendu OSN pro rok 2033 je to eh, politické forum na vysoké úrovni OSN, to je centrální platforma pro sledování eh, agendy udržitelného rozvoje pro rok 2030. A komise na tomto fóru předává všechny informace, které má k těmto cílům. A v neposlední řadě eh, je tu rozpočet EU, který přispívá k cílům udržitelného rozvoje. A to je jeden z aspektů, které zdůrazňovala paní Lindström. My eh, poskytujeme tedy informace o této o tomto přístupu, o plnění těch cílů. Pokud se podíváte do příloh eh, návrhu rozpočtu, tak tak eh, tam eh, najdete i programové prohlášení, kde vysvětlujeme, jak jednotlivé programy eh, přispívají k plnění cílu udržitelného rozvoje. Prozatím je to kvalitativní informace, ale my se chceme ještě zlepšit, chceme poskytovat více informací a chceme tedy určit všechny rozpočtové položky, kterých se to týká, a tak, aby tento výbor byl lépe informován. Komise samozřejmě se zabývá i tím, co, co je třeba udělat do budoucna. Asi víte, že zvolená předsedkyně von der Leyen eh, učinila z udržitelnosti svou politickou prioritu. Agenda 2030 je takovou cestovní mapou, které se budeme držet a musíme zajistit, že eh, Evropa se do té doby stane udržitelnou. Eh, a jaká je strategie komise v této věci? My jsme Eh, identifikovali takové tři proudy a je to důležité, dva už probíhají a poslední musí být ještě zaveden. První z nich chceme, aby udržitelnost byla součástí všech našich politik. To je první eh, věc, na tom pracujeme, abychom zajistili, že všechny cíle udržitelného rozvoje jsou eh, zapracovány do všech politik, do všech programů financovaných z rozpočtu EU. Druhý aspekt je, že musíme monitorovat pokrok u cílu udržitelného rozvoje, přijímat nápravná opatření v případě, že pokrok není dostatečný. Komise chce posilovat obsah i viditelnost eh, výroční zprávy, kterou připravuje Eurostat. Třetí, to je tedy to, co teprve musíme vytvořit a zavést. Eh, zvolená předsedkyně uvedla, že komise změní zaměření evropského semestru tak, aby to byl nástroj, který bude hodnotit i cíle udržitelného rozvoje. Semestr je jedním z klíčových nástrojů ekonomické koordinace a udržitelnost bude toho součástí. Myslím si, že tyto tři iniciativy nově zvolené předsedkyně jsou důležité. Určitě chápete, že teď jsme v přechodové fázi, také se diskutuje o víceletém finančním rámci v parlamentu i na radě a konečný výsledek těchto diskusí nám ukáže, jak vylepšit podávání zpráv k rozpočtu EU a k tomu, jak tento rozpočet přispívá k plnění cílu udržitelného rozvoje. Na závěr chci říci, že jsme tedy v tom přechodovém období. My se angažujeme v oblasti udržitelnosti. Teď ještě čekáme na eh, uvedení nové komise do funkce, pak tady vznikne nová strategie. A až propojíme ty jednotlivé stavební kameny, tak budeme moci eh, podrobněji vysvětlit na tomto výboru, jak to bude fungovat. Děkuji. Děkuji srdečně. Chce kolegyně Walters ještě položit nějaké dodatečné otázky? Ne, já bych spíš jen vyzvala paní Lindström. Já jsem chtěla k tomu přijít, ano, tak. Já jsem chtěla se jen zeptat zpravodajky, jestli má nějaké další otázky. Teď bych dala slovo paní Lindström. Ještě bych měla drobnou otázku na paní Lindström. Uh, v tom vašem rapid case review jste tedy eh, uváděla, že ta strategie komise příliš nereflektuje tedy ty cíle, tak jakým způsobem to řešit? Děkuji. A děkuji za vaše otázky a také za komentář ze strany komise. Za prvé, domnívám se, že udržitelnost je jednou z, jedním z hlavních úkolů a cílů, tedy i v rámci, komi, i v rámci volební kampaně v jednotlivých státech. Mnoho voličů chce vědět, jak Evropská unie jak rozpočet Evropské unie a fondy přispívají k udržitelnosti a nejen jen k environmentální udržitelnosti, ale také k ekonomické a sociální udržitelnosti. A myslím si, že toto je opravdu velmi aktuální téma, o kterém zde hovoříme. Pokud se týká některých otázek, například zda by to mohlo také být součástí prohlášení nebo e, absolutoria, tak si myslím, že zde máme vykazování o výsledcích, o výkonech a potom o udržitelnosti. Toto vykazování o eh, udržitelnosti by skutečně mělo být o tom, jak ty cíle jsou prosazovány, jak, je, jak se dosahuje těch výsledků. Komise mm, poruje ten rámec, který byl stanoven stejně jako členské státy. Je tam těch 17 cílů, které byly přijaty a v rámci a tam skutečně Agenda 2030 obsahuje, stanovuje ten rámec, jakým způsobem přispívat k tomu nejen, jak jsou propojeny jednotlivé programy, ale skutečně jak eh, se má přispívat tedy k plnění těchto cílů. Některé otázky se týkalo nedostatku dlouhodobé strategie a je pravda, že je důležité udělat analýzy a rozhodnout, které ty cíle jsou nejdůležitější pro EU, e protože EU nemá kompetence pro všech těch 17 cílů, když se tý, co se týká tlaku vyvíjeného na komisi, je důležité také informovat, že nemáme jen výroční zprávy nebo zvláštní zprávy, ale také stanoviska a potom také briefingové dokumenty, které vlastně mm, před, obsahují určité návrhy pro komisi pro následující víceletý finanční rámec. E, jakým způsobem by tedy komise mohla tyto zdroje zapojit. Takže to je určitým způsobem, jak můžeme vyvíjet tlak na komisi a také se posunout ku předu, když se díváme na to, jaké informace o výsledcích předví, předkládá komise. Myslím se, že jsme zapracovali tuto kapitolu také do výroční zprávy. Já plně souhlasím, že to výkaznictví o udržitelnosti by nemělo přidávat administrativní zátěž. Lepší vykazování neznamená vždy více zpráv. Já si myslím, že naopak to je opak. A pokud můžeme tedy eh, ukazovat, vykazovat, jak EU eh, e a rozpočet přispívá k plnění těchto cílů, tak to by vlastně bylo součástí toho uceleného reportingu. A co se týká metodologie v tom rapid case, review samozřejmě vedeme hodně rozhovorů s komisí, ale nemáme nějaký formálnější postup, ale samozřejmě předkládáme návrhy zpráv komisi a také velice jim nasloucháme a velice úzce s nimi spolupracujeme. Děkuji. A na závěr dávám slovo zpravodajce. Ano, děkuji mnohokrát. Já jsem velmi potěšená těmi odpověďmi a vysvětleními, které jsme dostali. A také jsem potěšena tím, že komise řekla, že jsou tři různé vlastně práce spojené s splněním těchto cílů. Na tom se pracuje. Stále věřím, že globální strategie je velice důležitá. Myslím si, že bez takovéto strategie je zde riziko. Samozřejmě, pokud se vytvoří nějaká strategie, jestli by, by to nevedlo zase k nějaké práci, která není nutná, ale myslím si, že bez takovéto strategie by zde mohlo být riziko, že to budou pouze zprávy, že to bude pouze takové, takový monitoring, protože zprávy, to vykazování podle mého názoru také je ovlivňování toho, co se bude dít a jak se to bude dít na evropské úrovni, takže máme stále ještě určité obavy ohledně strategie. Jsem ráda, že tady ty tři iniciativy, o kterých komise hovořila, zde existují. Děkuji paní Lindström a těším se na další takovéto zprávy v budoucnu. Děkuji, srdečně děkuji a opravdu také děkuji paní Lindström, účetnímu dvoru a také paní Busquets za komisi, za ta vysvětlení, které nám poskytla a samozřejmě budeme se tím ještě udržitelně zabývat. Tím se dostáváme k bodu 5 našeho programu, to je zvláštní zpráva EUD Máte slovo veřejné konzultace komise zapojující občany, ale komunikační činnosti nejsou na výši. Takže zde máme paní Anemi Trtobum, která je auditorkou za účetní dvůr, prosím. Uh, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, chci poděkovat za příležitost představit naš, eh, naši zvláštní zprávu. Máte slovo, veřejné konzultace, komise zapojují občany, ale komunikační činnosti nejsou na výši. Chtěla bych eh, vám nejdříve vysvětlit, proč jsme podnikli tento audit, jaký měl rozsah a přístup, než pak přiblížím nálezy a doporučení účetního dvora. Za prvé, proč jsme se pustili do tohoto auditu? tak eh, v článku 11 smlouvy o Evropské unii je audit popsaný tak, že Evropská komise je povinná konzultovat občany a reprezentativní organizace ve všech oblastech a komise musí také provádět široké konzultace a dát občanům a zúčastněným stranám příležitost přispět k vytváření politik. A je zde také Bílá kniha o evropských eh, vládách z roku 2001, kde Evropská komise se hlásí ke spolupráci eh, s občany a organizacemi a aby tak propůjčila zákonodárskému procesu legitimitu a samozřejmě také máme vlastní strategii na léta 2018 až 2020, kde si uvědomujeme, že nejsme jenom strážci zájmy zájmu eh, občanů, ale i eh, jejich eh, starostí. A dále pak v únoru 2018 náš, nás Evropský parlament požádal, abychom vyhodnotili, jak by se občané mohli podílet na utváření zákonodárství a abychom posoudili vůbec otevřenost, transparentnost, nástroje, jakým Mm, jakými to činí. Takže my jsme měli také posoudit, zdali veřejné konzultace jsou účinné, efektivní, um, mm, pokud um, jde o oslovení občanů a eh, využití jejich eh, eh, příspěvků. Dále jsme měli vytvořit jakýsi rámec komise pro účast občanů, analyzovat vstupní data a informace, které získáme z eh, příspěvku občanů. A v průměru eh, komise provádí více než 100 veřejných konzultací ročně. My analyzujeme pak 26 v období 2006 až 18. My jsme vybrali pět generálních ředitelství na základě tedy eh, těchto konzultací mm, a jejich relevantnosti pro občany. Eh, my jsme prováděli rozhovory s mm, našimi zaměstnanci, navštívili dva členské státy a také jsme eh, provedli analýzu klíčových dokumentů o zapojení mm, eh, zaměstnanců, expertů a občanů. Dále jsme provedli průzkum eh, vnímání mezi asi 16 tisíci občany, kteří se účastnili eh, našich eh, veřejných konzultací a obdrželi jsme více než 2000 odpovědí. Takže co jsme zjistili? Za prvé, zjistili jsme tedy celkovou, celkové celkovou spoko- že je zde celková spokojenost účastníků s konzultačním procesem. 23,1% byli spokojení. Za druhé, eh, náš audit také identifikoval oblasti, které by měly být zlepšeny v procesu. Eh, za prvé nízká účast, eh, tady to ukazuje graf, eh, to jsme zaznamenali v 620 veřejných konzultacích. Jedna třetina získala méně než 75 odpovědí a pouze jedna třetina obdržela více než tisíc odpovědí. Myslím, a my víme, jaká je celková populace, je to málo. Dále celková proveditelnost a publicita. Takže vizibilita, viditelnost těchto eh, konzultací je poměrně eh, omezená pouze, eh, tedy někteří občané o tom vědí veřejné konzultace eh, jsou stěží eh, eh, vlastně propagované a dále určité nedostatky panují i v monitorování a hodnocení, takže v těchto procesech, které provádí komise, jsme shledali určité nedostatky a ty přiblížím později. Samozřejmě máme tady výjimečný případ konzultace o letním čase. Navzdory eh, vysoké účasti eh, na této konzultaci zeměpisná nerovnováha tady byla velký problém. Většina odpovědí přišla z Německa, asi 3 miliony, a z Rakouska, ale ostatní členské státy, zejména v jižní a eh, východní Evropě, se stěží zúčastnili a to mm, provází celý tento vzorek. A vidíme také, že 40 20 odpovědí bylo předloženo až poslední den veřejné konzultace, takže eh, jsme obdrželi mnoho odpovědí na poslední minutu. A také je tam mnoho co zlepšovat, pokud jde například zpracovávání údajů a bezpečnost a feedback respondentům. Dále jsme identifikovali eh, rizika související s informačními technologiemi, to je důležité. Eh, neprobíhaly systematické kontroly, zdali jsou odpovědi autentické a nevytvářené uměle. Také mm, adresy eh, e-mailové a adresy IP nebyly dostatečně kontrolovány a to musí být ehm, napraveno, abychom zabránili manipulaci systému. Dále doporučení. Provedli jsme, nebo předložili jsme šest doporučení. Za prvé, komise by měla lépe kontrolovat, monitorovat své veřejní, veřejné konzultace. Dále by měla eh, zlepšit eh, svá vodítka eh, pro lepší regulace. Měla by definovat specifické indikátory a také pro provádět systematičtější kontroly. Druhé doporučení. Komise by měla zlepšit strategii veřejných konzultací, tudíž by měla vysvětlit, které aktivity konzultací budou uplatňovány a jak se budou doplňovat, například jaký je účel veřejné konzultace se sociálními partnery, lobbysty a také by měla vysvětlit konkrétní účel speciálních Eh, konzultací a eh, měla by také eh, překládat mm, dokumenty do některých jazyků. Dále by měla zlepšit své aktivity směrem k občanům, zlepšit komunikační opatření a lépe spolupracovat se zastoupeními komise v členských státech a jinými organizacemi. Čtvrté doporučení se týkají jazyku a dotazníků, tak aby všichni občané se mohli snadně pardon, snadno efektivně zúčastnit, tak by měla komise eh, vyjasnit kritéria pro širokou účast veřejnosti, měla by překládat eh, klíčové dokumenty eh, prioritních iniciativ do všech oficiálních jazyků a zajistit aby konzultace vycházely z um, obecných um, průzkumů. Dále by měla komise chránit veřejné konzultace a mm, proti e, manipulaci výsledků. Měla by tady uplatňovat vysoké standardy e, e, zpracovávání dat, systematicky kontrolovat výsledky. A poslední eh, doporučení je zpětná vazba respondentům. Komunikace by měla poskytovat eh, feedback o výsledcích včas. My jsme zaznamenali, že lidé se rádi zúčastnili konzultací, ale nevěděli, co se stane poté s jejich eh, s jejími eh, doporučeními nebo eh, poznámkami, takže proces by měl být co nejtransparentnější a proto by komise měla vysvětlovat lidem, jak byla jejich doporučení eh, vzata v potaz či nikoli a komise tedy skutečně vzala eh, v potaz eh, vše na eh, doporučení a to ukazuje, že je zde co zlepšovat také a zejména z hlediska širší účasti veřejnosti. Já děkuji za velmi dobrý přehled a pan kolega Pekša je již zmíněným zpravodajem. Dobré odpoledne a Především vám děkuji za eh, laskavý úvod do tohoto tématu. Já mám hned několik otázek. Eh, ta zpráva působí na mě tak, že komise neposkytuje všechny údaje, které by byly potřebné pro práci auditorů. Eh, na základě mm, Eh, ospravedlnění, eh, že tady existují určité eh, výhrady z hlediska ochrany osobních dat, ale to by tady nemělo platit. Můžete vysvětlit, o co jde a jak zlepšit situaci, aby se to už nestávalo? Druhá otázka. Zajímalo by mě, zda máme celková čísla o dopadech manipulací respektive uplatňovali jsme nějak nějaké analýzy údajů, aby se zjistilo, kolik odpovědí bylo pak falšováno například um, um, jaké byly útoky na IP adresy nebo um, zneužité uh, účty a dále. Máme nějakou představu, jaký je podíl uh, veřejnosti, která se zúčastnila eh, těch konzultací ve srovnání s počtem, eh, řekněme, eh, ekonomických subjektů nebo nějakých združení. Rád bych věděl, jaký počet lidí odpovědělo na otázky nebo dotazníky skrze sociální média ve srovnání s těmi, kteří byli osloveni zde v Bruselu. A nyní bych ráda dala slovo panu Čipolonemu, nebo paní Čipolone za komisi. Omlouvám se, že jsem někoho právě překřtila. Ehm, prosím, abyste se ujala, Prosím, ujměte se slova. Thank you very much. Uh, Děkuji za tuto příležitost, kterou právě dostáváme, abychom se vyjádřili k této zprávě. Za prvé, se domníváme, že tato zpráva je pro nás velmi užitečná, protože přispívá ke zlepšování celkového systému veřejných konzultací. Zejména myslíme, že ta zpráva má robustní systém a má vysoký standard a ty konzultace tedy mají vysoký standard. Je to oceňováno veřejností. E, to znamená, že nás ujišťuje o tom, že mm, e, naše východisko je správné. Tady se tedy důkladně zmapoval ten celý proces a identifikovali jsme díky tomu i určité nedostatky, eh, které spolu s, ne- s doporučeními účetního dvora nám pomohou systém zlepšit, zejména pokud jde o dosah tedy eh, zajistit, abychom eh, oslovili co nejvíce občanů a také mm, eh, co nejvíce mm, místních regionálních orgánů, organizací. Dále význam rychle zpětné vazby občanům, to je také důležité, klíčové pro zlepšení systému a také význam ochrany osobních dat a zabezpečení údajů, které shromáždíme. A také bych chtěla hned zodpovědět otázky, které položí předložil zpravodaj, konkrétně ochrana osobních dat. V skutku občané obvykle odpovídají na dotazníky, eh, uvědomí, že to použijeme v rámci utváření politik v komisi a proto jsme spolupracovali s účetním dvorem, abychom zajistili eh, eh, tedy možnost provést eh, průzkum vnímání na straně občanů, vnímání situace. Ty problémy, mohu vás ujistit, jsou již napraveny, protože mm, ty údaje budou moci také být využity eh, u auditu a o tom budou občané informováni. Za druhé, manipulace dopadu. Máme velmi vysoký standard eh, bezpečnosti eh, v našem systému. Máme například mechanismus autentikace, který je přístupný, ale současně Eh, je tam určitý eh, filtr filtr eh, proti neoprávněným zásahům a manipulacím. Chtěla bych zdůraznit, že tady eh, je nutno udělat určitý kompromis mezi eh, dosahem, mezi možností oslovit eh, občany na straně jedné a zabezpečením na straně druhé. Můžeme mít samozřejmě velmi vysokou bezpečností, ale nulovým dosahem nebo přístupnosti pro občany a to nechceme. E, takže tady je nutno zajistit určitý e, kompromis. Na doporučení účetního dvora budeme podávat zprávy včas a také o všech možnostech e, manipulovatelnosti našich výsledků. O veškerých takovýchto pokusech budeme informovat. Pokud jde o podíl účasti veřejnosti, nutno si všimnout, že více než 80 respondentů jsou občané. To se samozřejmě různí podle konzultací, ale účast občanů ve veřejných konzultacích je nejvyšší eh, ve srovnání s lobbysty nebo ekonomickými subjekty a tak dále. To znamená, že občané mm, eh, tedy eh, preferují tyto typy konzultací a Navíc jejich účast za čtyři roky ze čtyřnásobila. V minulosti jsme měli 400 odpovědí a nyní 2000 e, takže ještě se můžeme dále zlepšovat a e, to budeme také e, činit, ale už nyní jsme zaznamenali zlepšení v čase. Děkuji vám za možnost odpovědět. Ano, ještě dám jednou slovo účetnímu dvoru. Thank you. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. K té první otázce eh, na GDPR a na to, že ne všechna data byla poskytnuta. Eh, komise aktualizovala eh, svou ochranu soukromí, takže už by to do budoucna neměl být problém, nebo alespoň doufám protože pro nás je přístup k údajům klíčový. Pokud nemáme přístup k údajům, tak ne, nemůžeme pracovat. Víme, že mezi účetním dvorem a auditovaným je občas eh, takové napětí, ale to je asi normální. Každopádně už by to nemělo být problémem, ale trochu jsme mm, ztratili čas a my tedy dohlížíme nad eh, tím zkoumáním, ale ty technické procesy jsou ve vlastnictví komise. A to pro účetní dvůr není úplně optimální, protože ten výzkum eh, zadala Evropská komise. A jak se budou občané dívat na ten náš eh, výzkum, Eh, když to přichází z e-mailu komise nebo z e-mailu účetního dvora. To pak to vnímání je jiné. Já doufám, že do budoucna tento problém nebudeme mít a že se to vyřeší aktualizací ochrany soukromí. Pokud jde o dopad na manipulace, my jsme nenalezli doklady toho, že by docházelo k manipulaci. Jenom víme, že IP adresy se nekontrolovaly v tom smyslu, jestli jsou z Evropy nebo mimo Evropu, nebo my jsme alespoň nedostali takovou informaci je to eh, i v odstavci 84, bylo potvrzeno od DG eh, pro IT eh, pět duplicitních IP adres, ale u většiny anket se takovéto šetření neprovádí. Takže vlastně nevíme, zda se to kontrolovalo nebo ne. A také jsme nedostali žádné informace ohledně geolokalizace zdroje IP adres, zda se to nějak řešilo, nebo zda se eh, zkoumal potenciální anonymní přístup z třetí sítě. Takže tady je opravdu hodně prostoru pro zlepšení. Eh, ta veřejná konzultace u letního času se používá jako příspěvek pro rozhodování na politické úrovni a bylo to 4,6 milionů lidí. A já myslím, že by se měly kontrolovat ty IP adresy, mělo by se kontrolovat, že nedošlo k heknutí, protože jinak ten hezký výsledek veřejné konzultace může být ohrožen lidmi eh, s nějakými jinými úmysly. Pokud jde o počet eh, zúčastněných osob, jak jsem řekla v úvodu, jedna třetina Eh, jen u jedné třetiny méně než stovka, u jedné třetiny více než tisíc. Pokud si vezmete, že v Evropě je 500 milionů občanů, no tak to opravdu není zatím široce rozšířený nástroj. A proto my jsme v doporučeních uvedli, že ta viditelnost je dost omezená a komise by na to měla zapracovat. Ale nepočítali jsme nebo neporovnávali jsme lidi, kteří odpověděli zde s těmi, co reagují na sociálních sítích. To by možná mohlo být užitečné, protože si dovedu představit, že u některých veřejných konzultací a vrátila bych se k tomu jednomu obrázku, který jsem ukazovala, kde je vidět, že hodně konzultací eh, hodně konzultací je třeba 27, nevím, ne, teď si nepamatuju ty přesná čísla, u jedné konzultace 3, 12, 16, 17, 24, 27. To je dost eh, omezený eh, tedy příspěvek, když se podíváme, že v celé EU je 500 milionů občanů. Takže ten nástroj tady je, ale je tam opravdu třeba hodně zlepšit. A to, hlavně to, co říkáme ve druhém doporučení, je třeba pořádně vyjasnit jaký nástroj se používá k jakému účelu, co je pro lobbysty, co je pro zúčastněné strany, co je předmětem veřejné konzultace. E, tady je celá řada možností, jak se obrátit na občany a myslím, že by bylo dobré, kdyby se to vyjasnilo i pro občany, že se bude používat ten a ten nástroj za takovým účelem. A to by se to by pak mohlo vést i ke zlepšení toho, jak Evropská komise se obrací na občany a také by se mohla zlepšit i demokratická povaha v EU a kvalita e, přijímání norm v EU. Já ještě jednou srdečně děkuji paní Turtlbum. Myslím si, že poznatky ehm, nám určitě by měly vést tedy k větší jasnosti. Ještě dávám jednou slovo zpravodaji panu Pekšovi děkuji za odpovědi. Já bych měl možná ještě dvě doplňující otázky k zapojení veřejnosti. Jestli jsem to pochopil správně, tak obec obvykle není nějaké měření nebo hodnocení, opatření ze strany komise, které by předcházelo těm útokům někdo, kdo automaticky vyplňuje tedy ty údaje a změní svou IP adresu, využije například proxy síť k tomu nebo podobně. Já si myslím, neprovádí se nějaká analýza dat, která by těch konzultací, tak aby se se, na, abychom mohli rozeznat takovéto pokusy o tyto aktivity. A druhá otázka, provádí se kontrola toho, zda demografie našich věkový průměr našich respondentů je skutečně reprezentativní, anebo je to nějakým způsobem rozvrstveno. Protože když se ptáme lidí na sociálních sítích, tak většinou to jsou mladší lidé, bych řekl, kteří tedy převážně jsou uživateli sociálních sítí a proto nám může chybět určitá část populace, která je nedostatečně zastoupena. Provádějí se takové kontroly, aby se zajistilo správné věkové rozložení. Já bych očekával, že možná starší lidé by měli jiný názor na mm, důsledky zdraví, třeba na důsledky změn letního času nebo na zdraví lidí. Ano, děkuji. Já bych nejprve chtěla odpovědět na ty vaše otázky. Můžeme používat různé adresy a účastnit se víckrát těch konzultací. Neprovádějí se kontroly z tohoto pohledu. Čísla, která využíváme v naší zprávě, jsou je to prostě počet lidí, kteří se už zapojili do těch veřejných konzultací, ale já jsem říkala, byla tam nějaká konzultace, kde bylo 12 účastníků, klidně to může být 12krát je tatáž osoba, prostě nemáme na toto důkazy. Potom, co se týká té demografie, v odstavci 12 zprávy jasně uvádíme, že to není reprezentativní pohled na evropskou populaci říkáme, že vidíme, že jsou hlavně ti zainteresovaní občané, 40 mm, z těch mých zemí třemi hovoři, kteří využívají angličtinu, ale jen 5% jich třeba využívá v každodenním životě, takže my vlastně Nemáme tady to sociálně ekonomické pozadí občanů, nemáme k tomu data, ale můžeme to považovat tak, že jsou velmi zainteresovaní občané, kteří se účastní těch konzultací je to samozřejmě omezený počet lidí a jasně to není reprezentativní. Ani to není tak myšleno, že by to měl být reprezentativní nástroj. Je to Není to tedy myšleno jakož reprezentativní nástroj, ale pro určitou, je to namyšleno pro zpětnou vazbu. Jeden z cílů byl zvýšit pro legislativní proces Evropské unie. Lidé jsou, my jsme mysleli, že lidé budou rádi, když mohou dát svůj názor, ale nevědí úplně přesně, co potom se stane, když není jasné, jaký nástroj se používá, pro jaký důvod, tak není úplně jasné to pozadí. Například, co se týká konzultace 12, do které se zapojí 12 občanů, jaký má být závěr Evropské komise? Máme změnit ten zákon nebo ne? Co na to miliony ostatních lidí? Takže já bych chtěla zdůraznit, že je to dobrý nástroj, je to dobré, že komise přijala toto rozhodnutí, ale myslím si, a to se snažíme v těch našich doporučeních, například v tom jednom doporučení říkáme jazyk komise sama rozhodla, to bude, zda to bude překládat jen, jen v angličtině nebo do všech 28 nebo 24 členských států. Není tedy úplně jasné pro občany, které konzultace se budou překládat nebo ne. A to je tedy také souvisí s tou vaší otázkou toho demografického pozadí. Když se to tedy nepřelo, nepřekládá do všech jazyků Evropské unie, tak se už za samotné definice vyloučí prostě hodně lidí, kteří zkrátka nejsou rodilými mluvčími angličtiny nebo třeba neovládají dostatečně angličtinu. Takže myslím si, že jsou zde samozřejmě určité demografické nerovnováhy a když tedy máme pak přemýšlet o tom, jaké budou ty dopady, je to hlavně třeba Německo a Rakousko, ani ne tolik skandinávské země nebo jiho eh, evropské země, můžeme to tedy interpretovat, že to je opravdu to, co lidé chtějí, máme tedy tu změnu provést. Toto je otázka to je také jedno z doporučení, abychom o, toto, o tomto uvažovali. Bylo by dobré, kdyby komise řekla, třeba využijeme tento nástroj k takovému a takovému účelu, protože pak by to bylo jas, jasnější a pak by vlastně i lidé, to ta zpětná vazba vlastně byla jasnější. Takže ještě komise se chtěla stručně k tomu vyjádřit. Ano, děkuji. Já nebudu hovořit příliš dlouho. Možná bych jen vyjasnila tu věc z bezpečnostní. Jako pro všechno jiné máme vysoké bezpečnostní standardy. Netýká se to pouze konzultací, kdy lidé chtějí nebo pokoušejí se vstoupit do našich systémů takže specializované oddělení, které se zabývá bezpečnostní, na tom pracuje. A také jsme vlastně ukončili některé konzultace, abychom ověřili, jste například v případě kampaní to byly opravdové legitimní kampaně a nejenom nějaké falešné IP adresy. Co se týká demografie, to je určitě dobré téma co může, můžeme to vlastně extrahovat ze statistik. Víme tedy, jaké, jakého věku byli lidé, kteří přispívali, například ohledně programu Erasmus, to je jasně atraktivní pro mladé lidi, ale potom to závisí také ano, využíváme sociální média také k mnoha těmto konzultacím a poslední připomínka se týká toho, že veřejné konzultace jsou jen jeden z nástrojů, které používáme. Není to hm, referendum, není to přímá demokracie, ale využíváme to abychom se snažili tedy zlepšit zpětnou vazbu, kterou dáváme občanům a jaké tedy, jak se mají potom analyzovat výstupy z těchto konzultací. Děkuji. Ještě zpravoda jednou na závěr. Děkuji za ty odpovědi. Takže v tomto já bych chtěla tedy v tomto případě srdečně poděkovat paní Turtleboom za prezentaci, také za vysvětlení komise a také našemu zpravodaji, který by se ještě měl pokusit zpracovat z toho tedy nějaký souhrný dokument. Takže tím ukončujeme naši dopolední část schůze. V 15 hodin se znovu sejdeme a bude elektronické hlasování, takže prosím kolegyně a kolegy, aby zde byli včas. To bude do 15. 15 a potom přejdeme ke zprávě OLAF, kde zpravodajem je pan Marinesku, takže se uvidíme v 15 hodin.